at the end yeah. for the system to collapse. Yeah, of course, exactly. Okay. Uh, dear colleagues, I think we'll start the meeting because. Uh, uh... Vážení kolegové, myslím, že musíme zahájit naši schůzi, protože už jsme čekali, myslím, dost dlouho. A nechci pozdržovat náš program a hlavně ohrozit, abychom nepobrali všechny body. Uh, Dovolte mi, abych přivítala všechny přítomné na úvod přijetí pořadu jednání. Nemáme žádné další návrhy na úpravu pořadu jednání, takže pokud nemáte jakékoliv eh, další poznámky, tak tento pořad jednání můžeme přijmout. Nyní bych eh, ráda postoupila k dalšímu bodu sdělení předsedkyně. Chtěla bych vám připomenout, že odpoledne budeme v jiné místnosti. Takže to ještě zopakuji na konci dnešního dopoledního zasedání, ale je důležité, abyste si pamatovali, že se sejdeme jinde. A druhé oznámení. Ti z vás, eh, kteří si pamatují iniciativu Erasmus pro místní volené zástupce, konečně jsme tuto iniciativu rozpohybovali. Obdržíte informace jakmile budou k dispozici, ale ráda bych vás informovala o tom, jaká je situace. Tři instituce, výbor regionu Evropský parlament a Evropská komise, měli mezi sebou výměnu názorů během posledního měsíce a nakonec se nám podařilo s letošním rozpočtem zahájit tuto iniciativu. Asi si vzpomenete, že to byl nejdříve pilotní projekt na léta 2010 a 2011, ale z nejrůznějších důvodů komise nebyla otevřená implementaci této iniciativy. Nyní ale eh, jsme se do toho pustili a je tady určitý návrh, který byl odsouhlasen ze strany Evropské komise. Vypadá následovně. Eh, budeme mít eh, aktivity, které budou trvat šest měsíců, bude to rozděleno do jednotlivých fází a nyní vybíráme kandidáty na tyto jednotlivé aktivity. Ten postup výběru je otevřený všem zvoleným regionálním a místním zástupcům. Také budeme brát v úvahu rovnocené zastoupení mužů, mužů a žen, také požadavky ze strany regionálního zastoupení. Tento požadav je tam také a kandidáti se zúčastní zvláštní akce během otevřených eh, dní a také budou probíhat eh, nejrůznější návštěvy evropských měst a regionů účastníci budou takto získávat informace a nakonec budeme mít takový závěrečný seminář. Tak tedy vypadá struktura, která eh, vyplývá z návrhu komise, ale probírala jsem to s našimi zástupci a také se zástupci výboru regionu. Takže v tuto chvíli dochází k určitému posunu. Teď se dostáváme ke třetímu bodu na pořadu jednání, což je zpráva z vlastní iniciativy pana Alena Kadeka. Týká se strategie politiky soudržnosti Evropské unie pro atlantickou oblast. A ráda bych eh, předala slovo Alenovi, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, na úvod eh, bych chtěl říci s určitým smutkem, že atlantická strategie asi není tak eh, eh, něco vzrušujícího, aby přišli zástupci komise, a tedy i člen našeho výboru, výboru regionu, ale doufám, že mý kolegové eh, se budou zajímat o tuto problematiku v následných dnech a týdnech. Takže těm, co jsou přítomní, bych chtěl říci, že dnes máme svátek ve Francii. Vím, že ty kolegové, kteří tam jsou, tak se si říkal, že nemá cenu sem přijít. Takže v každém případě nyní tato zpráva, kterou jsem vypracoval, která se týká strategie politiky soudržnosti pro Atlantickou oblast. Bylo to v podstatě iniciativou, která vyplývala z, z eh, rezoluce z eh, loňského roku 2011 pro celou oblast Atlantiku. Zajistili jsme velký pokrok E, na základě iniciativy Evropského parlamentu e, se komise zapojila, aby vypracovala velice ambiciozní strategii. Takže děkuji také za mobilizaci, politickou mobilizaci jednotlivých regionů, kteří se zapojili do tohoto projektu. Tato iniciativa výboru REGI má zahájit nebo přispět k zahájení této strategie. A já tedy zastupuji Evropský parlament. Je důležité připravit pilotní fázi jednotlivých eh, aktivit, zapojit jednotlivé zainteresované strany. Je tady určitý akční plán až do roku 2012. Tento akční plán musí být koordinován v rámci eh, příštího víceletého finančního rámce. Musíme také vytvořit operační rámce a partnerské eh, strategie. Co se týče této zprávy jednotlivých návrhů, abychom definovali politické priority, které se týkají tohoto akčního programu. Atlantická oblast má eh, různé charakteristické rysy. Je to prostě velice dynamický, mořský, jsou tam také obnovitelné zdroje energie, je tam eh, průmysl, jinak mořský, doprava, rybolov, akvakultura a cestovní ruch. Je to prostor, který je velice zranitelný z ekologického hlediska a také je to oblast vstupu ze strany západu do Evropské unie, takže to má i strategickou úlohu. Je to periferní oblast, takže je důležité, abychom propojili i tento zbytek Evropy eh, se Evropskou unii. Musíme tedy zareagovat z politického hlediska a řešit eh, celou tuto oblast eh, atlantické oblasti. Musíme řešit nejen tedy makroregionální záležitosti, abychom koordinovali jednotlivé nástroje, musíme se zaměřit také na oblast eh, územního plánování. Co se týče makroregionální ekonomické politiky, eh, ta bude provedena na místě, abychom mohli naplňovat jednotlivé cíle této strategie. Má eh, zpráva navrhuje dvě hlavní témata. Jednak je to řízení této oblasti, zajištění rozhraní mezi morskou a pobřežní oblastí, dále vytváření pracovních míst a také přizpůsobení průmyslové politiky k jednotlivým typickým rysům této oblasti. Co se týká této strategie, myslím, že nám umožní, abychom mohli koordinovat jednotlivé eh, aktivity v přímořské oblasti. Takže chci, aby byly vytvořeny stálé struktury, co se týče územního mořského plánování v této oblasti, abychom mohli řídit eh, mořský sektor, který bude mít charakter nejen národní, ale i nadnárodní. Je důležité, abychom zajistili ehm, ekologickou rovnováhu, biodiverzitu a také maximálně snižovali uhlíkovou stopu. Musíme také zlepšovat eh, otázku prevence řízení rizik v oblasti Atlantické oblasti, především co se týče eh, v případě různých přírodních eh, hrozeb nebo zločinecké činnosti. Musíme také doplnit nástroje z oblasti politiky soudržnosti, čili ehm, to bylo vydáno v loňském roce. Tato strategie má také zajistit lepší přístup k periferním oblastím Atlantické oblasti, čili máme rozšířit tuto strategii i na tyto vzdálené regiony. Máme zde oblast dopravy, informací, dále propojení, jak jsem říkal, daného eh, rozhraní mezi pobřežím a mořem. Také hovoříme o Eh, dopravních infrastrukturách, o eh, takzvaných eh, mořských dálnicích, která má propojit tuto oblast se zbytkem Evropy. Je důležité, abychom měli průmyslovou politiku pro atlantickou oblast. Musíme zajistit růst, nová pracovní místa v mořském sektoru. Je tady ohromný ekonomický potenciál v oblasti tzv. modrého růstu. Co se týče mořské dopravy, energetiky, cestovního ruchu, akvakultury i rybolovu. Také je důležité, abychom měli investice ze soukromého sektoru, ale aby byly doplněny veřejnými financemi na všech různých úrovních, především v oblasti inovací, eh, profesního vzdělávání, vědy, výzkumu, vytváření klasteru a podpory malých a středních podniků. Eh, mořská ekonomika eh, podporuje průmysl v Atlantském oceánu a nesmíme tuto šanci promarnit. Jak tuto strategii chceme řídit? Tato strategie má probíhat do roku 2014 za pomoci víceletého finančního rámce. Budeme řešit veškeré oblasti Atlantského oblasti. Bude to eh, přes La Manche až eh, do Irska, čili bude to pokrytí celé této oblasti. Také musíme eh, zapojit vzdálené regiony a musíme zajistit lepší mezinárodní spolupráci. Je tedy nezbytné, abychom spojili jednotlivé eh, zainteresované strany, členské státy, politické, eh, veřejné, regionální i místní zástupce, abychom zapojili i občanskou společnost a soukromý sektor. Mám tady eh, seznám veškerých aktivit, které už probíhají v této oblasti. Eh, zajímají nás dobré praktiky, dobré výsledky, abychom mohli samozřejmě zapojit se co možná nejvíce partnerů, abychom mohli maximálně zúročit dané skutečnosti. Co se týče této politiky, to bude určitý základ jednotlivých eh, kroků. Chceme zlepšit synergii s politikami Evropské unie v oblasti energetiky, mezinárodní spolupráce, rybolovu, vědy, eh, vývoje. Chceme zapojit také Evropskou investiční banku a chceme zapojit především místní a regionální orgány. Chceme maximálně eh, efektivně využít stávající eh, finanční nástroje, aniž bychom vytvářeli nové rozpočtové nástroje. Chceme tedy využít všech stávajících eh, politik v rámci tematické strategie. Máme zde také závazné záležitosti, například partnerské dohody. V tomto ohledu předložíme pozměňovací návrhy, které se týkají využívání strukturálních fondů. Dále řízení jednotlivých aktivit. Musíme například vytvořit jednotné kontaktní místo pro jednotlivé příjemce, pro jednotlivé projekty a musíme zajistit dobré řízení fondů. Co se týče atlantické strategie, to je politický konsenzus, který zastupují jednak evropské instituce, členské státy, regiony i místní zastupitelstva. Evropský parlament musí být hnací silou v tomto procesu a je důležité, aby naše instituce se plně zapojila do tohoto ambiciozního plánu, takže doufám, že podpoříte tuto zprávu. Eh, chtěl bych poděkovat také stínovým zpravodajům, že jsme spolu, spolupracovali na jednotlivých bodech, které vás doufám budou zajímat. Mnohokrát děkuji. Děkuji, Alene. A teď stínový eh, zpravodajové, nejprve za socialisty Maria Perez. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poblahopřála pana Kadekovi k jeho opravdu výborné zprávě. A chtěla bych ho ještě více povzbudit, tak aby Eh, se nám eh, podařilo eh, vzbudit zájem i ostatních kolegů v našem výboru. Já každopádně chci se na této mobilizaci zájmu podílet. Dovolte pár návrhů. Myslím si, že vytvoření makroregionální strategie v této oblasti představuje určitou šanci E, postavit se výzvám, e, které stojí před obyvateli e, tohoto regionu. Myslím si, že jsou to výzvy různého charakteru, především však ekologické a, enviro- a ekonomické. Mám několik dotazů, které bych tady chtěla zmínit a pár připomínek. Myslím, že je třeba tady více zdůraznit význam a nutnost toho, aby se tato strategie opírala o řízení na více úrovních je třeba, aby se na ní podílely orgány eh, jak regionální, tak místní, eh, samostatné soukromé subjekty, eh, občanské združení a další zúčastněné strany. Myslím si, že E, toto fórum by mělo dále trvat až do roku 2014 a mělo by stálejším způsobem zahrnovat i místní orgány a e, místní e, subjekty, které v něm zatím nejsou zastoupeny. To za prvé. Za druhé si myslím, že musíme zajistit vyvážený růst mezi regiony přímořskými a vnitro vnitrozemními. Je třeba také vytvořit strategii, která by podporovala výzkum a rozvoj a spolupráci mezi výzkumnými centry, které se nacházejí e, v těchto, v tomto regionu, především v těch specializovaných sektorech, e, e, které mají co dělat s prací na moři a životem na moři je třeba také podporovat nové zdroje energie, ať už jsou to větrné energie či e, e, síla, kterou můžeme čerpat z přílivu, odlivu a tak dále. Dále je třeba dbát také na reindustrializaci Eh, regionů, kde je průmysl v útlumu. Eh, musíme podporovat činnost eh, v přístavech, hospodářskou činnost v těchto lokalitách a také v oblasti služeb s přidanou hodnotou. Je nutné rovněž zajistit výměnu těch dobrých zkušeností E, v této oblasti. A v neposlední řadě je třeba také podporovat udržitelný cestovní ruch a podporovat ekosystémy a biodiverzitu regionů. Rovněž je třeba, abychom e, k těmto činnostem přiřadili ještě další e, ohledně těch nejlepších možných postupů, které je třeba zohlednit v plánu činnosti. A sociální soudržnost, sociální bydlení, eh, to jsou nepopiratelně důležité oblasti. Chci ještě jednou poděkovat panu eh, Kadekovi a eh, jménem naší frakce předložím pár pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji. Kolega Kalegel tady není, takže François Afozi. Ano, děkuji paní předsedkyně za E, naší frakci chci říct, že my tuto makroregionální strategii pro oblast Atlantského oceánu podporujeme. Myslíme si, že tato oblast je zajímavým e, příkladem pro e, uvedení takovéto strategie v chod. Ono to také umožňuje vytvořit nové pole pro činnost těchto evropských a dalších strategií. Je to důležité především pro Atlantský oceán. E, tato oblast je e, tak trochu ve stínu e, zájmu. Myslím, že to neplatí pouze pro Paříž, ale i pro další země. A je třeba, aby tady existovalo určité místo, určitý prostor, kde by se lidé zodpovědní za tuto oblast mohli oprostit od toho vlivu těch eh, eh, hlavních měst eh, na evropském kontinentu a plně se ponořit do svých vlastních problémů. Je třeba bojovat proti těm představám, které trvají na tom, že jsme prostě ty, že tady se jedná o ta zámořská teritoria, o ty vzdálené oblasti a ještě jednu věc, ty námořní dálnice, e, to je koncepce, kterou podporujeme, nicméně e, tak trochu e, se to odklání od nutných kroků, které je třeba učinit i na pevnině. Kabotáž je něco, co bychom neměli zcela vyčlenovat z našich úvah, protože Tady se jedná o převoz e, zboží e, a to je třeba vzít v úvahu v souvislosti s nutnými požadavky na e, udržitelnost, na uchování environmentálních zásad. Takže i když jsou e, ty různé oblasti v oceánech odlišné, e, například pobalská oblast je uzavřená, atlantská oblast je velmi otevřená, e, i tak si myslím, že cílit činnost tímto směrem je velmi zajímavé a každý by se měl tak trochu vymanit ze svého úzce národního kontextu, vidět věci z širší perspektivy a já opravdu tuto iniciativu velmi podporuji. Děkuji. Eh, kolega Suma, že tady není, takže Marie Teres Sanchez Schmidt je dalším. Děkuji paní předsedkyně, já chci poděkovat samozřejmě kolegovi Alain Kadetovi za skvělou práci, kterou odvedl a on do, tohoto, do této problematiky oblasti Atlantského oceánu skutečně vtiskl novou dynamiku. Já velmi podporuji jeho výběr a také témata, která um, prošla selekcí. Je třeba také z, hodně zjednotit eh, inter, eh, to, to propojení mezi zemí a mořem a eh, politika industriální musí být velmi u, u, Eh, vzít, v ohled, vzít ohled tedy na specifický charakter této oblasti. Je tady velký potenciál makroekonomických strategií, i když víme, že některé instance je spochybňují. Tady jde o strategie, které by se měly eh, zabývat eh, takovou územní samozprávou a takovými novými kroky, které by asociovaly všechny zúčastněné strany místní a regionální. Myslím si, že po podobná strategie pro středozemí by měla jít stejným směrem eh, a eh, podporovat eh, především ekonomický, ekonomickou tkáň. Bod 24, ten nepochybně bude předmětem určitých výhrad, ale je přesně tématem, kterým se musíme zabývat. Je tady Fond pro rozvoj venkovských oblastí a ten musí hrát plně svou roli. A tyto oblasti se musí eh, také více mm, těšit eh, těm eh, krokům, které byly předmětem cílu 3. Na řadě je pan Oldřich Vlasák. Děkuji. Předsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl Eh, ocenit, že máme před sebou zprávu, která konečně popisuje veškeré oblasti, ve kterých je možné spolupracovat v tom atlantickém regionu, že jasně podporuje činnost mezi jednotlivými úrovněmi řízení i mezi jednotlivými nástroji. Eh, autor se eh, jasně potvrdil strategii třikrát ne, to znamená žádné nové rozpočtové peníze, žádné nové instituce, žádná legislativa a co si velmi cením, nastínil budoucnost v oblasti akčního plánu, který by měl být zpracován jak se soukromým, tak s veřejným sektorem. To je nesmírně důležité. Předpokládám, že budou zahrnuty aktivity, které budou směřovány hlavně ze spoda nahoru, to je nejdůležitější a velmi si cením toho, že v jedné z oblastí se chce eh, nebo chce zlepšit prevenci nehod a katastrof, včetně jejich řešení a včetně koordinace jednotlivých záchranných složek. Eh, na závěr jsem zvědav, jak do této makroregionální strategie eh, budou včleněny ty nejvzdálenější regiony, včetně území ze zámořských oblastí. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní Jan Olbrich, prosím. Děkuji. Rád bych poblahopřál zcela upřímně panu zpravodaji k této zprávě. Tento dokument je zcela vyvážený. Na jednu stranu jsou tu zdůrazněny a definovány hlavní cíle, na stranu druhou ta zpráva jasně ukazuje, jak bychom se měli chovat. V tuto chvíli jsme svědky celé řady diskuzí o makroekonomických strategiích a o s tím spjatých očekáváních. Nicméně, ku příkladu v bodě 22 nám pan zpravodaj popisuje synergie, kterých bychom mohli dosáhnout. Eh, synergické efekty, eh, díky nimž by bylo možno koordinovat evropskou regionální politiku. Já si myslím, že právě otázka koordinace a také podmíněnost anebo vy, vyčlenění nebo zaměření akčních plánů na makroekonomické úrovni, že to je ta nejdůležitější věc. To znamená, že potřebujeme jasné cíle, nástroje v rámci jednotlivých oblastí politiky. A, a kromě toho je tu otázka operačních programů které by byly spjaty s prioritami. Já si myslím, že je to velmi důležité. A jak řekl pan Vlasák, důležitá je ještě jedna věc, a sice to, abychom nepožadovali žádné další finanční nástroje. To znamená, že je to skutečně velmi zajímavý a vyvážený dokument. Děkuji. Je euh, Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěla poblahopřát panu Kadekovi eh, k této vynikající zprávě. Je důležité, abychom stimulovali tuto oblast a abychom zajistili propojení jednotlivých částí v oblasti Atlantiku. Na úvod bych chtěla zdůraznit vztahy mezi centrem a periferií. Je důležité, abychom měli makro regionální přístup, tak jak jej navrhuje Evropská komise. Musíme se tedy zaměřit na vztah mezi centrem a periferií. Co se týče atlantické oblasti, tady máme problém s přístupem a také uznáním a také e, vzájemnými spoji. Je tam také propojení a důležité z hlediska nejen územního, ale i sociálního a ekonomického. Tato zpráva chce tedy stimulovat i aktivitu na straně členských eh, států. Eh, co se týče dané strategie, um, hovoří pan Kadeko o řízení eh, tedy tohoto rozhraní mezi pobřežní nebo územní oblastí a mořem a je důležité, aby to bylo součástí rámcového programu i strukturálních fondů. A je důležité, abychom měli soudržnost i se ekonomického hlediska protože máme zde především mořskou, mořský průmysl, máme zde námořní, rybolovnou politiku, také stavbu lodí a tak podobně. Nebudu hovořit teď o rozdílech mezi intenzivním a extenzivním rybolovem. A je důležité, abychom měli politický přístup spolupráce. Pan Alfonzi se o tom i zmínil, my také se budeme snažit, aby došlo k posílení eh, v rámci regionální spolupráce jejich nejrůznějších aktérů na nejrůznějších úrovních eh, zprávy a řízení. Chtěla bych eh, také přivítat pana Parifu, který byl zpravodajem Evropského hospodářského sociálního výboru, který bohužel se nemůže dostavit na dnešní zasedání, nicméně mě požádala, abych eh, vás eh, pozdravila. Také tady vidím další účastníky našich eh, setkání. A zdůrazňuje, že je důležité, aby tato zpráva byla přijata a je důležité, že tato zpráva se blíží zprávě Evropského hospodářského sociálního výboru. Děkuji. Jans Nielsen. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit švédsky, protože dneska je to možné. I já mám pocit, že ta zpráva je velmi vydař, vydařená a že že také velmi pěkně vyjadřuje pozici našeho výboru, pokud jde o celkové zaměření regionální politiky po roce 2014. Mám e, jednu otázku na pana zpravodaje. Pan zpravodaj říká, že regiony by se měly stále více angažovat. Nicméně já mám zkušenost e, se strategií v oblasti Pobaltí a vím, že ta strategie může být úspěšná pouze tehdy, pokud regiony mají za to, že jsou eh, součástí toho procesu a proto bych se vás rád zeptal, jak se ta větší angažovanost, ten větší zájem regionu projevuje. Je to skutečně tak, že se o to zajímají všechny regiony, nebo eh, jak jste dospěl k tomu, že regiony se více angažují a jak můžeme přispět k tomu, aby regiony přebíraly větší zodpovědnost? Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí. To znamená, že pokud nemáme žádného dalšího poslance, který by se chtěl zeptat nebo vyslovit, tak eh, prosíme eh, o slovo Evropskou komisi. Eh. Chce komise chopit, slova? Um, Děkuji, paní předsedkyně. S velkým zájmem jsme si přečetli zprávu Evropského parlamentu. Velmi dobře to zapadá do našich plánů do našich záměrů. Atlantská strategie je eh, samozřejmě zaměřená především na to, abychom vytvářeli eh, hospodářský růst pracovní místa v dané oblasti. Je to součást integrované námořní politiky Evropské unie. Velmi dobře to odpovídá cílům eh, strategie Evropa 2020. To znamená, že se snažíme podporovat modrou ekonomiku, modré hospodářství, udržitelné námořní hospodářství v Atlantské oblasti. pan Kadek osobně a e, výbor obecně se zaměřovali na několik bodů. Když jsme tedy v e, září a říjnu loňského roku představili tuto strategii, tak jsme se soustředili především na tu námořní stránku věci na moře jako takové. Otázka konektivity, to znamená mm, teritoriální aspekt e, strategie. Toto téma se eh, získalo na významu poté, co se k tomu vytvořil, vyslovil parlament a další zúčastněné strany. Samozřejmě, že eh, bez spojení s eh, zemí, s pevninou, nemůže ta námořní strategie dobře fungovat. To je na bíledni. Kromě toho jsme pečlivě promýšleli, jak můžeme strukturovat akční plány, které chceme do konce tohoto roku minimálně navrhnout. Návrh který je obsažen ve zprávě, pečlivě zvážíme. Skutečně se těšíme na ty myšlenky, které budou vycházet z dola, ať už z regionu, ze členských států, ze soukromého sektoru, z dalších, od dalších zúčastněných stran. Chceme, aby byly poskytnuty určité náměty na projekty, které by bylo možno i financovat v rámci víceletého finančního rámce, který máme před sebou. A e, to nové na dané strategii je především to, že chceme, aby zúčastněné strany e, nevyužívaly pouze dané programy v rámci regionální spolupráce, ale všechny finanční prostředky, které jsou e, k dispozici, fondy soudržnosti, e, horizont 2020 a tak dále. Členské státy, kterých se to týká, to znamená Irsko, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie, Francie, všechny tyto státy s velkým nadšením spolupracovali na úrovni ministerstev, místních zastupitelstev, tak, aby byly předkládány podněty v rámci tedy výzkumu, vývoje. Jak již bylo řečeno, Doufáme, že myšlenky, které byly předloženy na úrovni členských států a na úrovni jednotlivých regionů, eh, podnítí inovace v rámci eh, soukromého sektoru a mm, to pocítíme v příštích letech. Řekli jsme, že Atlantské fórum by mm, tedy mělo po roce 2013 skončit. To byla jedna z podmínek, kterou si rada stanovila a která je důležitá pro další sledování této strategie. Nicméně se domníváme, že určitá forma monitoringu pokračující stimulace této strategie bude důležitá. Musíme být schopni odpovídat na otázku, k čemu ta strategie vede, jaké výsledky přinesla. Potřebujeme jakýsi správní dohled. Jinak by bylo obtížné eh, představit výsledky této strategie v terénu. To bude tedy náš hlavní cíl. Chceme tedy iniciovat vznik pracovních míst v dané oblasti, eh, podnítit a stimulovat hospodářský růst. A velmi se těšíme na spolupráci v příštím roce a půl. Děkuji. Děkujeme. A nyní pan zpravodaj Alen Kadek, který, jak se domnívám, bude chtít reagovat. Merci, madame Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve já už jsem to eh, říkal v úvodu, není vás hodně, ale jste tady a eh, hovoříte jasně a k věci a já vám za to děkuji. Nejprve k těm dotazům a připomínkám. Nejprve ty, Mario. Ty jsi si kladla otázku ohledně toho řízení na víceúrovňového. Je to jasné, že jak regiony, tak občanská společnost to jsou úzce spjaty s tímto procesem. Je to evidentní je to právě na této úrovni, co je třeba takovouto strategii realizovat. A k tomu fóru regionální orgány jsou již teď přítomny ve výboru, jsou tam zastoupeny významně a zúčastňují se všech těch prvních prací. To se odehrává. K strategii v oblasti výzkumu a vývoje. Patrně jste, vážení kolegové, konstatovali, že to je ve zprávě uvedeno. Inovace a rozvoj jsou významné a my bychom na těchto eh, cílech měli trvat eh, ve zprávě. To samé platí pro námořní eh, energie a reindustrializaci našich regionů. A to při vědomí toho, že v posledních letech jsme byli svědky Eh, vlastně deindustrializace celé řady našich regionů a eh, vzniku takových uskupení eh, jako BRIC a další. Takže my se musíme opravdu věnovat industrializaci a reindustrializaci našich vzdálených oblastí. I cestovní ruch venkovský eh, cestovní ruch bude eh, do toho zaintegrován. Toto jsou tedy první eh, odpovědi, které mohu Marie přinést a očekávám s zájmem případné pozměňovací návrhy z její strany jako od zpravodaj, fiktivní zpravodajky za socialisty. Eh, můj kolega, s ním už jsem hovořil, já s ním sdílím eh, eh, to, co říká o sebezahleděnosti hlavních měst. To nepatří pouze do rejstříku Francie, je třeba eh, si uvědomit, že to existuje i v dalších eh, zemích a je třeba na ty eh, vzdálnější regiony upřít veškerou energii. Námořní dálnice, to je nepochybně velmi zásadní a kabotáž musíme také podporovat, protože to je významný posun e, při, e, e, při chránění životního prostředí a snižování emisí CO2. Marie Tereza také zmínila celou řadu témat. Děkuji za ta vlídná slova mým směrem. Ona připomněla také některé důležité body a já si myslím, že eh, o tom hovořil i Jan. Kolega Vlasák se zabýval několika eh, ještě dalšími body myslím, že je třeba určité věci znovu a znovu říkat. Tady nejde o to, že bychom měli vydávat více. Dnes už to ani nejde. Máme spíš zájem o to, aby se vydávalo méně, ale může se vydávat lépe. A právě proto chceme více cílit eh, ty, eh, ty finance a nechceme komplikovat ty postupy. Nejde o to, aby tady vznikaly nové struktury, aby se to celé jako více a více zabalovalo do nějakých komplikovaných procedur. Eh, musíme mít jasné, transparentní Eh, nástroje, které už ostatně jsou, eh, k, eh, jsou tady, ale musíme realizovat operační programy, které by nám umožnily být co nejkonkrétnější. A také tady kolegovi Negelšovi děkuji za to, co řekl ke zprávě a ještě k těm operačním programem. Já si myslím, že to je patrně ta nejvýznamnější část, ten uzel, na kterém budeme muset ve zprávě ještě více pracovat. Ana řekla to, co jsem právě eh, prohlásil k tomu zahleděnosti těch center do sebe a k nedostatku eh, vlastně té interakce mezi eh, periferií a centrem. Je třeba, aby tady to propojení existovalo v tom nejširším slova smyslu, ale také, aby existovalo v té ekonomické oblasti, o které hovoří naše zpráva. Náš kolega Jens Nilsson také učinil několik poznámek a upřesnil, a já mu za to děkuji, že se hlásí k této zprávě ohledně zapojení regionů. Dnes tady existuje v podstatě nadšení ze strany regionů, které pracují v této oblasti, chtějí být více zapojeny do této atlantské strategie. Ale samozřejmě my jsme tady také proto, abychom vzbudili zájem těch, které se ještě nepřipojili. A e, je třeba vnímat, že tady je reaktivita Eh, celé řady eh, evropských regionů od Skotska až po Andaluzii a zprávy, které byly eh, vypracovány v CRPM a ve výboru regionů, ukazují, že regiony mají opravdu obrovskou chuť a zájem zapojit se do této strategie. A závěrem ještě Evropská komise vysvětlila tak trochu svoje stanovisko. Poslyšte, já chci říct, že E, nevždy v parlamentu s Evropskou e, komisí e, souhlasím, třeba v oblasti rybolovu, tam mám určité problémy, ale tady upřímně řečeno pro jednou jsem na stejné vlnové délce, vidím to stejně, musím se také zmínit o tom, že s Bernardem Vísem a s dalšími pracujeme opravdu velmi, velmi dobře a rozumíme si. Všem vám děkuji za vaše připomínky e, a počítám s vašimi teď písemnými příspěvky, písemnými pozměňovacími návrhy případnými, tak abychom tu zprávu učinili ještě zajímavější a aby její obsah byl ještě zásadnější. Takže děkuji, těším se na pozměňovací návrhy a další diskuzi. Děkuji, ne, a ještě než se rozhodneme, kdy, do kdy budou Eh, předkládány pozměňovací návrhy, tak je tady ještě eh, eh, King a pan Rodriguez, zástupce ředitele jednotky pro evropskou územní spolupráci a ty bych chtěla vyzvat jako zástupce DG Regio, aby se také vyjádřili. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, bych chtěl jenom říci, že eh, my máme radost z té navržené strategie pro Atlantskou oblast, jaký vypracoval kolega Elkadek, a já naprosto souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. To eh, je str- de los fondos to je strategie, která bude mít samozřejmě dopad na naprogramování finančních prostředků v tom nadcházejícím období 2014 až 2020. Je opravdu zásadní, aby tady existovala strategie pro Atlantskou oblast, protože to bude mít nepochybně i důsledky pro partnerské smlouvy a e, na formy spolupráce, které by se mohly e, v té této oblasti rozvinout. Makroregionální strategie nebo strategie těch eh, mořských eh, oblastí, eh, přímořských oblastí budou moci být zohledněny ve chvíli, kdy budou programovány finanční prostředky pro jednotlivé regiony a jednotlivé operační programy. My samozřejmě budeme bedlivě sledovat diskuzi a vyhodnocovat její výsledky a budeme i nadále pracovat na tom, aby vznikl eh, adekvátní eh, akční eh, plán zohledňující tuto strategii. Děkuji. A teď jediné rozhodnutí, které musíme učinit, se týká pozměňovacích návrhů. Já bych vám navrhla dobu jednoho týdne, to znamená do 15. května do 12 hodin by mohlo být možné podávat, předkládat pozměňovací návrhy. A s tím tento bod uzavírám. A teď máme velice vzácnou situaci. Máme v podstatě půl hodiny e, bez programu. Nemůžeme převzít eh, to, co máme naplánováno na odpoledne, protože příslušní kolegové tady nejsou, takže jediné řešení, které se nabízí, eh, je přerušit eh, jednání na 20 minut a Sejdeme se zde v 10.25, abychom pokračovali a e, budeme tady mít zástupce tedy e, čtyř hlavních e, regionálních a místních organizací v Evropské unii, takže bych vás chtěla všechny vyzvat, abyste se do těch zhruba 20 minut zase dostavili zpátky do sálu a tím přerušuji naše dnešní jednání. Vážení kolegové, můžete se prosím posadit, abychom mohli zahájit naše zasedání. Ještě jednou dobré dopoledne všem, především těm, kteří byli pozváni na naše zasedání. Za chviličku se k vám dostanu, ale chtěla bych připomenout všem, že naše zasedání je na internetu, takže prosím na to nezapomínejte, vždy se usmívejte, až budete hovořit. A máme tady výjimečnou situaci. Setkáváme se s předními zástupci regionu a místních zastupitelstev, jejich organizací, což je se spojeno s diskusí, která se týká politiky soudržnosti na léta 2013 až 2020. A musím také přiznat, že to byla iniciativa našich kolegů, především z Asociace regionů, pana Ledriana, který je předsedou CPMR a další byli nesmírně aktivní v tom, aby nám pomohli zorganizovat toto setkání, čeho si velice vážíme. Za chvíli se vás vyslechneme osobně, je to pro nás nesmírně důležité, také je dobré, že jsme obdrželi vaše dokumenty v písemné podobě, takže naši kolegové mají tyto informace k dispozici. Nicméně ta možnost a příležitost zeptat se vás na různé věci, abychom rozptýlili naše nejrůznější obavy, jsou velice důležité, protože v tuto chvíli předkládáme pozměňovací návrhy k našim nařízením, což se má řešit v průběhu května. Také bych vás ráda informovala, že chceme mít eh, pokud možno hlasování o těchto nařízeních už v červenci. Snažíme se spolupracovat tak, aby tento regulatorní rámec byl přijat už v červenci, ale pochopitelně záleží také na dynamice vyjednávání a na samotném rozpočtu, na víceleté finanční rámci, takže nemůžeme ukončit práci na těchto nařízeních, aniž bychom měli rozhodnutí o financování. Snažíme se udělat vše, co je v našich silách, abychom předešli jakýmkoliv spožděním, eh, co se týče zavedení eh, těchto nařízení a víceletého finančního rámce. To tady v červenci 2013. Takže chtěla bych přivítat všechny zástupce těchto asociací, jinak je to Jean-Yves Ledrian, předseda konference okrajových přímorských regionů. Děkuji. Dále paní Michelle Seban, předsedkyně Schromáždění evropských regionů. Také vás vítám. A pak, co se týče Rady evropských obcí a regionů, jsem pochopila, že pan Wolfgang Schuster se nemohl dostavit, takže máme paní Karol Gunanson, což je předsedkyně tematických platform, platform o trvale udržitelném rozvoji této rady evropských obcí a regionů. Takže vás vítám a pak máme pana Paula Tisliho, který je členem výkonného výboru Eurocities. Navrhl bych následující. Nejdříve si vás vyslechneme a ráda bych vás požádala, abyste váš projev omezil na 10-15 minut, abychom měli následně čas také na diskusi, abychom mohli předložit také naše připomínky, takže bez dalších prodlev bych eh, požádala pana Jean-Yves Ledriana, aby zahájil tuto diskusi. Děkuji, paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, eh, poslankyně a poslanci, paní předsedkyně. Rád bych úvodem poděkoval za pozvání za možnost eh, si s vámi vyměnit názory ohledně eh, legislativního balíčku, který se týká soudržnosti. Jak jste eh, sami řekli, tak naše organizace velmi těsně spolupracuje s Evropským parlamentem od E, samého počátku e, vydání těch prvních legislativních návrhů v říjnu loňského roku a my jsme velice rádi, že vám můžeme e, k tomuto významnému tématu přinést naše argumenty na základě našich vlastních zkušeností a zkušeností našich územních celků a jejich orgánů. Vzhledem k tomu, jak pokročila práce na tomto legislativním nástroji, teď už nemůžeme jen tak hovořit a my jako zástupci územních samozpráv zpráv jsme přišli s konkrétními eh, pozměňovacími návrhy a naším cílem je samozřejmě být eh, partnery ve vašich eh, úvahách tak, aby vznikl takový legislativní balíček, který by byl opravdu balíčkem ve službě regionů. My všechny čtyři asociace jsme zastánci integrovaného přístupu a pokusíme se to dokumentovat i na našem dnešním Eh, vlastně setkání. Já budu hovořit eh, ve svém příspěvku o té podmíněnosti, potom dám slovo paní Sabon, která bude hovořit o těch tematických eh, celcích na základě regionu. Paní Gunnarsson bude hovořit o partnerství a více úrovňovém řízení. A pan kolega Tilsley z Eurocities bude to celé zakončovat tou dimenzí Eh, urbánních celků, eh, městských celků. Já bych hned z kraje rád řekl, že ve všech našich příspěvcích eh, jsme v značné míře v souladu s tedy předběžným dokumentem, s předběžnou zprávou vašich dvou kolegů a ten to dokument je něčím, k čemu bychom chtěli oběma autorům poblahopřát a musíme říct, že jsou to závěry, předběžné závěry, které odpovídají očekáváním našich eh, území. Nejprve tedy ta podmíněnost makroekonomická. Tady jsme podobného názoru jako vy, to znamená, že kritizujeme ten vztah, který komise eh, učinila mezi eh, účinností, výkonností těch strukturálních nástrojů a makroekonomickou výkonností členských států. Také ten ne, to, to nelegitimní zimní e, trestání e, té e, makroekonomické podmíněnosti v regionech je něco, co kritizujeme. Proč by se mělo toto aplikovat pouze na politiku soudržnosti a ne vůči ostatním komunitárním rozpočtům? To je otázka, kterou si klademe. Vzhledem k obtížnému finančnímu kontextu, o kterém jste se v úvodu paní předsedkyně krátce zmínila, a vzhledem k tomu účetnickému přístupu, který je přístupem rady se tedy přece jenom připravujeme na možnost, že makroekonomická podmíněnost se nakonec stane součástí uh, E, tedy toho legislativního rámce. A proto se nám zdálo docela užitečné, abychom ke článku 21 e, toho obecného nařízení o makroekonomické podmíněnosti e, ještě připojili nějaké pozměňovací návrhy. O co jde? Za prvé, v případě pozastavení strukturálních fondů by se toto pozastavení mělo týkat pouze těch slíbených pladeb a ne již závazků a ne již konkrétních pladeb. To znamená, že by ty e, řídící jednotky mohly e, přiměřeným způsobem provést reprogramování těch prostředků. Toto navrhujeme pro článek 21. Za druhé, komise e, by měla automaticky združit ve své činnosti také ty řídící orgány strukturálních fondů a pracovat s nimi, pokud by tedy mělo dojít k nějakým změnám v těch partnerských smlouvách a v programech. A toto je něco, co by mělo být zdůrazněno, zdá se nám to velmi významné. Za třetí, eh, přicházíme s myšlenkou určitého zastropování, co se týče eh, toho pozastavení eh, závazků, které by bylo vypočítáno z procenta PIB příslušného, teda HDP příslušného členského státu. Takže E, takto, pokud by ta makroekonomická podmíněnost byla e, opravdu přijata jako princip, e, tak by se dotkla těch programů pouze tedy relativně. A jsme připraveni o těchto našich pozměňovacích návrzích diskutovat. A teď k tomu eh, společnému strategickému rámci. Zatím je to pouze pracovní text, ale i my se domníváme, vážené kolegyně a vážení kolegové, že toto je dokument, který je zcela zásadní pro koordinaci a integraci strukturálních fondů. Podobně jako vy, i my bychom rádi, aby tento dokument byl přílohou toho obecného nařízení a nebyl přijat formou aktu v přenesené působnosti, jak to navrhuje komise. Proč navrhujeme ten E, postup, který jsem zmínil. Nejprve proto, že si myslíme, že je třeba o věcech diskutovat s parlamentem a že se o tom diskutuje vlastně paralelně e, s tím, co se týče balíčku soudržnosti a naši experti e, nám říkají, že aktiv přenesené působnosti komise mohou vést k celé řadě zmatků v terénu při výkladu evropských nařízení a my přitom potřebujeme ještě víc než kdy předtím jednoduchá, zřetelná a transparentní pravidla. A za třetí, naše připomínka v této věci eh, je také ta, že tímto způsobem se nám zdá, že tady je zajištěna větší soudržnost mezi těmi návrhy, které se týkají eh, eh, za toho základního, to znamená s tím toho eh, společného strategického rámce při koordinaci prostředků a na jedné straně a obecného nařízení o strukturálních fondech na straně druhé. Na druhé straně eh, se také trochu obáváme některých návrhů, které již jsou včleněny do toho společného strategického rámce, protože činí eh, jaksi eh, velké, velký vztah mezi strukturálními fondy a eh, ekonomickým řízením Evropské unie. V žádném případě by neměl být tento strategický rámec nějakým nástrojem, který by zabraňoval tomu víceúrovňovému řízení a více letému programování fondů e, politiky soudržnosti. E, podmiňovat programování fondů ekonomickými cykly, e, to by znamenalo vlastně spochybnit samotné základy politiky soudržnosti a její legitimitu. A proto navrhujeme následující postup. Smlouvy partnerství a operační programy by neměly pouze zohledňovat specifická doporučení podle jednotlivých zemí, nyní a jejich jednotlivého rozvoje na počátku toho programovacího období podle článku 87 a ne tedy e, výro, e, podle jednotlivých let. A za věru této kapitoly o podmíněnosti bych vám chtěl ještě říct něco o e, těch podmínkách ex ante. Velice s velikým uspokojením konstatuji, že rada a zpráva paní Krell a pana Nistl, van Nistelroje zdůrazňují v obou případech nutnost nutnost, aby podmínky ex ante měly e, přímý dopad na strukturální fondy, což je vlastně také e, naše stanovisko. A my jdeme ještě trochu dále a navrhujeme následující prvky. Podmínky ex ante by měly mít jako jediný cíl zlepšení účinnosti politiky soudržnosti. Celá řada těch eh, podmínek, které jsou navrženy, se týkají eh, obecné zlučitelnosti s nařízeními Evropské unie a nám nepřipadá nutné spojovat strukturální fondy eh, s uplatňováním těchto nařízení. To je celá řada podmínek ex ante obecného charakteru v příloze 4 obecného nařízení a my navrhujeme je celé vypustit. Dále je tady otázka lhůt pro eh, implementaci těch nutných podmínek za účelem splnění pod eh, těch eh, či nutných eh, opatření pro splnění těch podmínek. To by mělo být eh, prodlouženo až do 31. prosince 2017, aby se zmírnila administrativní eh, nálož v této oblasti, v, této, v tomto programovacím období a proto navrhujeme takto modifikovat článek 87 obecného nařízení. Závěrem bych chtěl ještě hovořit krátce o akčním poli či poli působnosti ERDF. My bychom a to se týká článku 3 eh, my bychom rádi, a především naše asociace, eh, kdyby byl ještě více eh, podpořen ten princip tematických, tematického, tematické koncentrace. Bylo by dobré, kdyby se rozšířilo pole působnosti ERDF, aby se mohly také podporovat eh, infrastrukturní projekty v nejbohatších eh, oblastech. V současné době ERDF je v celé řadě regionů takovou pákou, která při eh, která vlastně láká i soukromé investice. Musím říct, že naše trhy Eh, si eh, skutečně zaslouží, aby se více investovalo do vysokorychlostního internetu a do těchto oblastí a to bychom měli mít na zřeteli. Tento fond má také velice důležitý dopad v některých regionech, co se týče eh, investic do dlouhodobých dopravních řešení ve městech a územích. A pak jsou tady regiony, které jsou obětmi specifických handicapů, například některé skandinávské regiony či či ostrovní území. A tady je eh, tento fond především nutný pro specifické potřeby, který, eh, které se týkají podpory malých a středních podniků a investic a inovací v infrastruktuře především dopravního charakteru. Proto ve článku 3 nařízení o tomto fondu bychom eh, měli zrušit ten odstavec, který omezuje rozsah E, působnosti fondu na ty nejméně rozvinuté oblasti. A my budeme nepochybně mít možnost se vrátit ke všem těmto e, bodům a našim návrhům v rámci naší rozpravy. A e, myslím, že teď již mohu předat slovo kolegyni paní Saban a omlouvám se, že jsem trochu překročil dobu, která mi byla vyměřena. No, Prosím, paní Michel Saban, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení europoslanci, vážení kolegové. Chtěla bych eh, moc poděkovat, eh, že jste nás eh, přivítali ve vašem parlamentu a že jste dali možnost našim regionálním organizacím, abychom se s vámi podělili o své názory, co se týče legislativního balíčku budoucí politiky soudržnosti. Naše členské regiony, jak víte, si uvědomí, že politika rozvoje je velice důležitá. Měli jsme možnost o tom hovořit minulý rok eh, v říjnu v San Peltenu v Dolním Rakousku, kdy jsme předali prohlášení polskému předsednictví a panu komisaři Hánovi. Tvrdíme, že politika soudržnosti musí zůstat politikou integrovanou a flexibilní, která musí prosazovat globální územní strategii. Eh, chceme zlepšovat ekonomické aktivity a snižovat sociální rozdíly v rámci jednotlivých regionů. Jinými slovy, protože území jsou odlišná a protože území mají různý potenciál, protože území mají specifické rysy, silné stránky, slabé stránky, eh, své cíle, je důležité nejdříve eh, definovat cíle, dále zavést projekty prostřednictvím evropských fondů a nakonec musíme ohodnotit eh, projekty podle eh, globální strategie. Taková musí být politika soudržnosti. Je to kompatibilní nebo nekompatibilní s koncentracemi fondů 11 tematických eh, cílů, tak jak jsou uvedeny ve strategickém společném rámci a jednotlivých klíčových aktivit? Myslím si, že ne, naopak, myslím si, že je to velice důležité právě v kontextu stávající krize. Je zcela zásadní abychom v tomto kontextu krize eh, prokázali to, co od nás eh, občané očekávají eh, spolu se evropskými institucemi, že zajistíme trvalé udržitelnou dlouhodobou ekonomickou, ekonomický růst. A podle mého názoru je důležité také zavést určité Eh, pojistky, eh, o kterých bych chtěla hovořit. V první řadě je důležité, aby regiony měly určitou manevrovací marži, co se týče zavádění politik, které jsou schopné pro jejich oblast. Eh, musí to být reakce na cíle, které jsou také v Evropě 2020. Nechceme opakovat chyby Lisabonské strategie, která chtěla zajistit inteligentní růst, trvalé udržitelný růst. Bohužel to bylo zbožné přání a nebyla to efektivní politika. Je důležité, aby tato politika byla užitečná na územní úrovni. Dámy a pánové, klíčové aktivity tedy musí být indikativní a musí umožnit regionálním orgánům, aby stanovali eh, rámec partnerských smluv, které budou odpovídat specifickým rysům dané oblasti. Eh, čili nesmíme mít nic rigidního, uniformního na celoevropské úrovni, to by nedávalo žádný smysl. Musíme podporovat eh, teritoriální politiku eh, a ta musí být eh, v harmonizaci s jednotlivými oblastmi. Jinak to nedává smysl. Musíme tedy naznačit cestu a ne nic vytesat do kamene. Takže musíme pokračovat v projektech, které jsou pro regiony důležité a pochopitelně musí přinášet přidanou hodnotu Evropě. Například Eh, když hovoříme o budování eh, veřejných budov eh, s nižší energetickou spotřebou, to už spadá do priorit regionu v oblasti nemovitostí. Proč tedy by to přinašlo teď nyní novou hodnotu, pokud by to bylo v této strategii? Dr- za druhé, musí tato politika odrážet skutečné potřeby území, protože jinak budeme mrhat zdroji. Například modernizace infrastruktury dopravy v přímořských přístavech. Ehm, jak na to poukazuje účetní dvůr, je jedním z takovýchto eh, příkladů. Eh, takže navrhujeme, aby článek 10 a 11 společného nařízení byl indikativní a aby to bylo hned vedle termínu klíčové aktivity. Nemůžeme uplatňovat všude ta samá opatření jednotným způsobem. Chtěli bychom také poukázat, že regiony se musí vybrat svá témata v rámci partnerských dohod mezi členskými státy a s komisí. Nechceme spochybňovat princip eh, tematických koncentrací, naopak, ale regiony eh, se musí zaměřit na omezený počet politických priorit. Podobně jako instituce společenství nechceme na všechny evropské regiony a území uplatňovat stejné uniformní eh, pravidla. Eh, musíme mít omezený počet priorit, eh, tedy především na národní úrovni také. Eh, víceúrovňová eh, zpráva a řízení, které bude ze spoda, je důležitá pro tyto projekty. Proč? Protože regiony jsou správnými místem, které mohou hodnotit eh, své slabé stránky, problémy, zhodnotit svůj potenciál, svoji sílu. Tematická koncentrace přinese své plody, pokud spojíme sektorová opatření a pokud zajistíme územní soudržnost. Je tedy velké riziko, pokud to budou stanovat pouze členské státy a v různých regionech budou uplatňovat stejnou strategii, tak eh, mohou takto promrhat potenciál těchto území. Priority musí být definovány na regionální úrovni a musí být odsouhlaseny také z národní úrovni. Je důležité, aby komise spolupracovala především ze začátku přípravy těchto projektů. To je první krok. Není nic horšího, když by se to mělo eh, pevně zavést do určitých nařízení a zákonů. Navrhujeme tedy, aby v článku 16 ehm, se členské státy zaměřily na eh, podporu, která půjde ruku v ruce se specifickými fondy Eh, v rámci partnerství a především se budou odrážet potřeby těchto území. Za třetí je tematická koncentrace na strategii Evropa 2020. V žádném případě nesmíme zapomínat eh, na eh, první fond společného strategického rámce, tedy na ekonomickou soudržnost, sociální a územní soudržnost. Jinými slovy, je zapotřebí využít maximální eh, potenciál a kvalitu každého území. Musíme překonat eh, určité slabé stránky a naše schromáždění požaduje, aby článek 9 společného nařízení eh, vypadal následovně. Každý fond, který spadá do společného strategického rámce, bude podporovat strategické cíle, Eh, podle své mise budeme prosazovat trvale udržitelný inteligentní růst v Evropské unii a budeme naplňovat cíl, který je definován v článku 177 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Tematická koncentrace se musí eh, točit okolo strategie Evropa 2020. Musí maximálně naplnit ambice územní soudržnosti a rozvoje Evropské unie. To je naše přesvědčení a E, jsou to tedy podmínky úspěchu budoucí politiky soudržnosti. Je důležité, aby takto fungovaly regionální orgány na svých územích. Děkuji paní Seban a na řadě je paní Karola Gunnarsson, která bude hovořit jménem e, Rady municipalit a regionu. Eh, tak for at vi blev Děkuji. Děkuji vám za to, že jste nás pozvali na toto setkání. My, co by zástupci místní a regionální úrovně, máme díky tomu příležitost pohovořit o tématech, která považujeme za zvlášť důležitá. CEMR eh, se se skládá z více než 100 tisíc obcí a regionů ve všech evropských eh, zemí, ve všech zemích Evropské unie. To znamená, že se snažíme zastávat zájmy regionální a místní úrovně, podobně jako ostatní zastoupené organizace. Pokud se podíváme na současné programové období, tak zjistíme, že ve všech členských státech byly prováděny studie, jejímž, jejich cílem bylo to, abychom zjistili, jak to vypadalo s implementací dosavadních programů. A nyní z toho musíme vyvodit příslušné závěry. Paní Saban řekla, že Lisabonská strategie nebyla úspěšná. A k tomu se mohu připojit. Důvod spočívá podle mého názoru především v tom, že úroveň místní a regionální nebyla do této strategie dostatečně zapojena. Myslím si, že k těm závěrům, které musíme z analýz vyvodit, eh, patří i to, že tedy Lisabonská strategie nebyla úspěšná a také to, že Mimo jiné i proto se Evropa dostala do hospodářské a finanční krize. A to se samozřejmě dotýká všech členských států. Nové programové období se snaží klást důraz na strategii Evropa 2020, na udržitelnost, konkurenceschopnost a tak dále. Jsme přesvědčeni o tom, že se nám podaří dosáhnout mnohem lepšího výsledku v dalším období, a to především tehdy, pokud lépe zapojíme místní a regionální úroveň. Dovolte mi, abych se v této souvislosti zmínila především o partnerském principu. Naše organizace CEMR se tohoto principu pečlivě drží, protože podle našeho názoru se jedná o všeobecnou zásadu, která by měla platit ve veškerém eh, jednání na evropské úrovni. Je to totiž zásada, která se snaží klást důraz na regionální a místní úroveň. A proto se velmi pozitivně stavíme ke zprávě paní Krell a pana Nistelroje. Zároveň je to tak, že byly předloženy pozměňovací návrhy a Tyto pozměňovací návrhy dobře zohledňují pozice našich organizací. Dovolte mi ale, abych zdůraznila jednu konkrétní věc. Územně správní celky by měly být do celého procesu zapojeny plnohodnotně, to znamená ne pouze do přípravy programů nebo do přípravy dohody o partnerství, <clears throat> ale měly by být účastny všech fází realizace politiky soudržnosti. A pokud se podíváme na návrh zprávy pana Van a paní Krell, a pokud si přečteme příslušný komentář, Konkrétně jde o komentář k článku 4 odstavec 4, to je pozměňovací návrh číslo 19. Pokud se podíváme, co je tu řečeno, proč je to celé tak důležité, tak mám pocit, že právě na tomto místě byla skvěle schrnutá pozice místní a regionální úrovně, protože je tu řečeno, že je potřeba dostat v zásadě e, více úrovňového systému vládnutí a je potřeba také posílit sousedství, protože protože právě to jsou předpoklady pro splnění cílů Evropské unie. Kromě toho je důležité, aby ta zásada partnerství byla dále propracována i v rámci kodexu chování. To znamená, že potřebujeme jasně definovat, kdo vlastně jsou ti partneři a jak by jednotliví partneři měli být zapojeni do celého politického procesu. Co by regionální a místní úroveň, respektive její zástupci, bychom chtěli zdůraznit, že územně správní celky by měly být chápány jako partneři, ne jako zájmové eh, organizace, lobby a tak dále. Jsme skutečnými partnery. Domníváme se, že Úspěch celého programu závisí na tom, zda budou do celého procesu zapojeni, zapojeni všichni důležití partneři. To znamená veřejné orgány na regionální místní úrovni budou mít velmi důležitou roli, velmi důležitou pozici a to vzhledem ke své legitimitě, protože byly zvoleny občany a zároveň přebírají zodpovědnost za daný regionální celek. přebírají zodpovědnost také za plánování a to i e, z ekonomického hlediska. Předložili jsme pozměňovací návrhy nebo dodatky a ten dokument jste obdrželi. Já bych e, chtěla zdůraznit především to, co se týká článku 5 bodu 1. Ráda bych řekla, že se domníváme, že Orgány na místní a regionální úrovni by měly spolupracovat s dalšími zúčastněnými stranami. Jinými slovy jde o to, aby úřady v, e, na regionální úrovni byly skutečně partnery, ne pouze zájmovými organizacemi. Týká se to i toho, co jsme řekli ke kodexu chování. Myslím si, že bychom měli zcela jasně definovat, co vlastně rozumíme pod pojmem partnerství, protože podle našeho názoru je tady určité riziko. Pokud to nebudeme formulovat dostatečně jasně, pokud tady nebude jasně definován vztah k členským státům, pokud ty definice budou vágní a pokud nebude jasně stanovena zodpovědnost jednotlivých eh, stran, můžeme eh, tím způsobit problémy. Ještě jednou bych vám ráda poděkovala za pozvání na toto fórum. A ten text, o, který, o kterém jsem právě hovořila, ještě obdržíte. Děkuji. Děkuji, paní Gunderson. A teď eh, je na řadě pan Paul Tilsley jménem Eurocities. Pan Děkuji. Já bych chtěl poděkovat výboru Regi za pozvání, za možnost s vámi dnes tady hovořit. Jmenuji se Paul Tilsley a jsem místo starostou v Birminghamu. V posledních letech dostala dohromady eh, naše kasa městská nějakých 450 milionů eur z Evropské unie, což mělo dramatický dopad na náš eh, hospodářský prostor. Nicméně hodně práce ještě zbývá učinit, protože eh, tradiční eh, průmyslová základna města se eh, čím dál tím více drolí E, a my máme teď e, nezaměstnanost ve výši 12,8 pracovní e, síly a proto je tady velký potenciál dále rozvíjet výzkum a inovace prostřednictvím absolventů našich univerzit. Musím říct, že bez investic Evropské unie za posledních 25 let by Birmingham byl na stejné úrovni rozvoje jako Detroit.

Teď tedy hovořím ne pouze za jedno jediné město, ale zastupuji Eurocities, což je síť nějakých 140 velkých měst Evropy, která je takovou politickou platformou eh, pro to, abychom na úrovni Evropy mohli hovořit jedním hlasem. Návrhy komise ohledně eh, městské dimenze politiky soudržnosti eh, byly v posledních šesti měsících průběžně diskutovány a já dnes budu budu komentovat specificky nový, navrž, nové navržené nástroje z perspektivy našich měst. Ale ještě předtím, než tak učiním, tak bych chtěl zdůraznit jednu z věcí nejzásadnějších. Ty nové nástroje budou plně účinné tehdy a jen tehdy, pokud to řízení bude v pořádku. I velká města musí být zapojena do toho celonárodního procesu eh, determinace priorit v oblasti investic. A posílení role měst je zásadní pro to, aby tady opravdu fungovalo eh, víceúrovňové řízení. Koherentní strategie a prostě eh, musíme zajistit, abychom si za své peníze přišli navíc. Pokud tyto klíčové priority a zásady nebudou akceptovány, tak se vlastně nebude moci hovořit mluvit o plné optimalizaci regionální politiky. A teď eh, bych rád eh, hovořil o rozpočtovém určení pro města. Komise navrhuje pětiprocentní eh, příspěvek pro integrovaný udržitelný rozvoj měst. Samozřejmě to neznamená 5% pro města jako taková, ale minimální příspěvek na integrovaná teritoriální investiční projekty. A je třeba si uvědomit, že 70 obyvatelstva Evropské unie e, snad znamená, že by si urbání celky zasloužily více investic ze strany Unie než těch ubohých 5%. E, toto minimum nicméně bude stimulovat integrovaný přístup a pomůže městům v těch regionech, kde opatření urbáního charakteru byla e, opomíjena v tomto období. Ale musíme opravdu zdůraznit, že těch 5% představuje skutečné minimum. Eh, samozřejmě, kdyby všechna členská, eh, eh, všechny členské státy aplikovaly pouze tuto minimální úroveň, tak bychom mohli hovořit o tom, že by města výrazně ztratila a že už bychom se nemohli přibližovat k nějaké ambiciozní urbání agendě v Evropě. Je třeba si uvědomit, že stávající situace eh, není dobrá, že tady musí být silná městská dimenze ve všech programech. A to mě vede k těm novým nástrojům, které jsou známy jako ITI, to znamená integrované teritoriální územní investice. My v Eurocity se domníváme, že se jedná o pozitivní nástroje ze tří důvodů. Za prvé, eh, klade se tady důraz a zviditelňuje se otázka otázka rozvoje integrovaného a udržitelného rozvoje měst. Za druhé je tady zajištěna velmi e, potřebná flexibilita, co se týče zeměpisného rozměru při programování a implementaci, e, to znamená Eh, že se tady umožňuje spolupráce na úrovni sousedské, městské, městské a regionální, eh, městské a venkovské. Za třetí je to možnost pro města, aby eh, se opravdu začal, zmocnila řízení a implementace investic Unie. Je to tedy pro nás krok ku předu. Členské státy a jejich řídící orgány by měly mít jasnou povinnost tak také navrhnout určité řízení a implementaci ITI městům. A pak by to měla být města, která by to buď přijala, anebo odmítla na základě svých kapacit a svých zkušeností my prostě nepřijímáme ten argument, že města na to nemají kapacitu. Já vás chci ujistit, že tady je celá řada měst, která tu kapacitu mají a která jsou připravená eh, se eh, na tom podílet a která jsou připravená i další vést. A eh, tady bych chtěl říct ještě jednu věc. Městské a místní samozprávy již celou řadu, celá desetiletí rozvíjejí tento přístup, který který pro nás opravdu není ničím novým. Rovněž je důležité, aby ty řídící eh, postupy pro ITI plně usnadňovaly kombinaci všech jednotlivých fondů ESF, ERDF a CF napříč operačními programy a napříč prioritními osami. A to je totiž jediný způsob, jak může tento nástroj být skutečnou hnací silou pro integrovanou akci ve městech, eh, která prostě chtějí eh, určitou eh, míru rozvoje a zhodnocení svého potenciálu tak, aby EU 2020 se stalo realitou, aby cíle spojené s EU 2020 se staly skutečností. My plně podporujeme myšlenku seznamu měst, která by byla městy s nárokem na tento typ financování, takzvaný ring fenced funding pro integrovaný a udržitelný rozvoj měst. To by totiž umožnilo mimo jiné delegaci ITI eh, přímo městům, ale členské státy musí v partnerství se svými velkými městy rozvinout, eh, vyvinout jasná a transparentní výběrová kritéria, aby se ta města na ten seznam dostala. Členská stá, členské státy musí být schopny prokázat, na jakém základu se eh, ta města na seznam dostala. Komise by měla členské členské státy v tomto e, také podporovat. Tento seznam by také mohl začlenovat funkční urbání e, oblasti, které v celé řadě států by e, byly představovány právě těmi hlavními městy, takzvanými hub cities. A jsme také ještě proto, abychom více diskutovali o takzvané městské platformě rozvoje Urban Development Platform. Domníváme se, že to by byla další přidaná hodnota a při realizaci přímého dialogu mezi komisí a městami. Tato platforma by také umožnila, aby se města prostřednictvím nového nástroje poučila ze zkušeností e, ostatních. Abychom opravdu mohli podporovat integrovaný přístup, tak potřebujeme ještě něco, co jde nad rámec e, nějaké platformy výměny názorů. Potřebujeme komisi, potřebujeme Evropský parlament a potřebujeme členské státy, aby se shodly na novém způsobu práce, aby tady vznikla skutečně ambiciozní Eh, agenda pro města, která by znamenala, že se země, eh, pardon, města budou plně a účinně podílet na formulaci a řízení operačních programů a že se bude očekávat eh, že všichni příslušní evropští komisaři a členi parlamentu budou při návštěvě členských států přistupovat aktivně k dialogu se starosty a primátory. A že se tedy Součástí otevřených dnů také stane eh, ta městská dimenze. Ve čtyřech bodech eh, Eurocities eh, tvrdí, že za prvé města musí být plně a přímo zapojena do partnerství, která budou definovat investiční priority. To musí být jasně řečeno ve článku 5 obecného nařízení. Za druhé, Musí tedy být jasná městská priorita aplikovaná na všechny priority investičního charakteru, tak jak jsou definovány ve článku 5 nařízení ERDF. Za třetí, členské státy musí delegovat financování na úroveň měst a funkčních městských celků tak, aby bylo možno místní výzvy konkrétně řešit. Nakonec jsou to města, která jsou a budou klíčová pro zajištění územní územního, územní soudržnosti a cílů Evropy 2020. A za čtvrté, tady musí být explicitní a transparentní selekce měst, eh, které budou mít přístup k finančním prostředkům na základě takových eh, postupů a kritérií, která budou vyvinuta ve partnerství ve městy, s městy. A to musí být jasně eh, řečeno ve článku 7 řízení ERDF. A na závěr dovolte jednu myšlenku. Rychlost změn v Evropě kterou teď eh, vlastně, které jsme svědky, ať už se jedná o změny sociální, politické či hospodářské, je obrovská. My jsme teď na samém počátku nového sedmiletého období, ve kterém města a jeho, jejich občané budou eh, v samém středobodu těchto změn do, eh, dejte nám nástroje a možnosti a my zajistíme, aby tyto změny měly pozitivní a trvalý eh, důsledek. Pokud tu možnost neuchopíme teď, pokud teď nezačneme jasně diskutovat s městy Evropské unie o evropském financování, je tady skutečné riziko, že ambice Evropy 2020 budou pouze nadějemi, které se nepromítnou do konkrétních výsledků v terénu. Děkuji. Tak eh, to byl opravdu výrazný apel na nás, na všechny a myslím, že to vyvolá celou řadu reakcí. Já bych eh, navrhla následující postup. Teď si vyslechneme kolegy z našeho výboru, především eh, pana Odyho, zpravodaje a další. Pak tady máme komisi, pak tady máme hosty z Toskánského parlamentu, které zde také vítám a pak všichni kolegové, kteří si chtějí vzít slovo, tak nám to prosím dejte na vědomí co nejdříve, abychom mohli propočítat eh, tedy řečnický čas pro jedny i druhé. A nejprve zpravodaje eh, paní Joajask eh, a Lambert. Tentokrát to bude tedy on, kdo bude hovořit jako první. Krachem. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velice rád se ujmu slova a na úvod bych chtěla poděkovat eh, za toho ducha těch jednotlivých eh, příspěvků. Jsou to velice ambiciozní návrhy a je patrné, že kolegové jsou připraveni eh, zlepšit stávající praktiky. Bavíme se o otázkách, které již byly vybudovány v rámci partnerství, nicméně nyní je důležité, abychom užeji spolupracovali, abychom si ještě více soustředili na to, že budeme naplňovat ty velké výzvy, které nás čekají, čekají nás především do roku 2020. Co je důležité a co vyplývá z dnešní diskuse, je, že tyto otázky jsou důležité v jednotlivých členských státech, kde jsme partnery. A je velice důležité, aby tato diskuse probíhala i na úrovni členských států. Zdá se, že každé dva, tři měsíce bude muset vláda přicházet s novými akčními plány, čili musíme se zaměřit na to, jak využít tyto klíčové nástroje a tyto klíčové finanční prostředky. Jsem velice potěšen, co jsem si dnes vyslechl. Je vidět, že tady je velké nadšení. Byl jsem také na zasedání výboru regionů kde zazněla celá řada bodů, které zazněly i dnes. Nyní několik konkrétních eh, věcí. Princip partnerství. Máme k dispozici text, kde se pokusíme ještě vytříbit eh, tuto koncepci. Snažíme se zlepšit eh, formulaci v článku 1, aby to bylo ještě silnější a údernější. Za druhé, každý členský stát by měl vytvořit určitý konsenzus partnerství. Hned na počátku plánování. Měli bychom se také vyhnout určitému znárodnění těchto politik a zde vidím důležitou úlohu Evropského parlamentu. Chtěl bych poděkovat za vaši podporu a my zcela jistě budeme podporovat tuto koncepci, až budeme finalizovat tuto otázku. Pak je tady druhý bod, který je pro mě osobně velice mm, důležitý. V podstatě mám takovou otázku. Co ty inteligentní specializace v rámci jednotlivých regionů? Co si myslíte o této koncepci? Jak bychom měli přispět eh, k této problematice? Pochopitelně máme infrastruktury v oblasti vědy a rozvoje, měli bychom jim dát prioritu. Dále máme znalostní ekonomiku, Můžete se prosím vyslovit i k těmto otázkám dále. Územní soudržnost, to je také důležité. Ten, tento bod byl několikrát zdůrazněn. Chtěl bych, aby se tyto otázky řešily jak na národní, regionální úrovni, ale pochopitelně tak i na evropské úrovni. Musíme se soustředit na jednu oblast. Můžeme například nastolit koordinaci spolupráce mezi regiony, které se zabývají znalostmi. To jsme udělali v rámci rámcového programu a snažíme se tuto koncepci převést i do oblasti regionálního rozvoje. Pokud eh, zde budou pozměňovací návrhy, tak eh, víme, že jsou tady pozměňovací návrhy, které se změřují na méně rozvinuté regiony a Chceme, aby tyto regiony spolu se silnými regiony zainvestovaly ze svého rozpočtu, aby vytvořili určitou specializaci. Aby si tyto regiony vzájemně mohly pomáhat, aby bylo zajištěno, že inovace, vysoce odborné znalosti, například školení podnikatelů, vytváření pracovních míst se děje i v těch méně rozvinutých regionech. Musíme tedy vyhledávat tyto příležitosti, kde by mělo docházet k tomuto rozvoji. Mohli byste se tomu nějak vysvětlit? Hovoříme o synergii mezi Evropou 2020, mezi naším novým programem pro vědu a rozvoj a budu se těšit na vaše příspěvky k těmto tématům. Ano, paní Konstantská, prosím. Dank, eh, Frau Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Úvodní prezentace jasně ukázaly, že spolu dobře spolupracujeme už eh, značnou dobu. Ty nejdůležitější body, které tu právě zazněly, jsme převzali do naší zprávy, alespoň z podstatné části, a já doufám, že eh, se setkají s podporou jak výboru, tak následně celého parlamentu. Dovolte mi, abych se zmínila o dvou konkrétních bodech. Za prvé, makroekonomická podmíněnost. Myslím si, že co by Evropský parlament musíme dát jasně najevo, že makropodmíněnost a makrokondicionalita a hospodářství jednotlivých členských států, to znamená hospodaření s národním rozpočtem, nesouvisí s politikou soudržnosti. Jsou to dvě různé věci. E, nemůžeme politiku soudržnosti v regionech činit závislou na tom, jak národní vlády zacházejí se svými penězi. Myslím si, že musíme najít jiné řešení a proto tedy navrhuji, abychom škrtli článek 21.4, protože uh, 20, navrhuji škrtnutí článku 21. Doufám, že se eh, k tomu připojí náš výbor i parlament jako takový. Nechceme, aby prostřednictvím současného nástroje, to znamená prostřednictvím fondu eh, soudržnosti, abychom tady řešili jiné věci. Já si myslím, že fond soudržnosti byl eh, vymyšlen proto, aby eh, se členské státy připojily k měnové unii a proto ta soudržnost závisí na tom, jestli členské státy tedy vyvíjejí příslušnou snahu a jestli se snaží e, splnit kritéria pro přijetí eura. To znamená, že v této souvislosti má smysl uvalovat sankce, ale nemá smysl, abychom vývoj v daném regionu e, podmiňovali e, právě tímto způsobem a hrozili danému regionu, že pokud se nebude dobře hospodařit, tak už podporu nedostane. Uh, Samozřejmě, že členské státy by měly hospodařit řádně, to je pravda. Ale z důvodů, které jsem vylíčila, jsme proto, aby článek 21 byl vyškrtnut. Ve výboru jsme se shodli na tom, že v rozvoji měst považujeme za centrum celé politiky soudržnosti. Nejen proto, že ve městech žije 75 obyvatelstva Evropské unie, ale také proto, že zásadní cíle, které spojujeme s politikou soudržnosti, to, čeho chceme dosáhnout v rámci politiky soudržnosti, je realizováno právě ve městech, ať už je to energetická účinnost nebo snížení emisí oxidu uhličitého. To všechno jsou velmi důležité věci, pro které jsou města rozhodující a proto si myslím, že ta pětiprocentní hranice by skutečně měla být chápána pouze jako minimum, protože z jiných priorit, z jiných cílů vyplývá, že země jsou toho, že města jsou toho velmi intenzivně účastná a že bych měli dostat větší podporu. Proto bych tady ráda zdůraznila, že že rozvoj měst, urbání rozvoj pro nás hraje velmi důležitou roli, že eh, na něj klademe důraz a že v rámci politiky soudržnosti eh, bychom ho chtěli dosáhnout. Nicméně mám určité pochybnosti a proto bych se ráda ještě zeptala, ráda bych položila nebo doplňující dotaz. Má skutečně smysl vytvářet další fórum pro výměnu zkušeností mezi městy? neukazuje vaše instituce, vaše organizace, kterou zastupuji, zastupujete, to, že eh, existující fóra pracují dobře? Nebylo by lepší a nemělo by větší smysl, kdybychom spíše předložili další podněty, další informace a nevytvářeli další fóra? Já si myslím, že to souvisí s účinným používáním prostředků a že bychom se o to měli vynasnažit. Kromě toho se domnívám, že indikativní seznam měst na počátku té dohody o partnerství eh, ubírá pružnost, ubírá flexibilitu. Já si myslím, že bychom to měli nechat na členským, členských státech. Členské státy by měly definovat města a nebo, jak to navrhujeme my, ty funkční regiony. To znamená, že my bychom spíše stanovili kritéria, než že bychom jasně říkali, že dejme tomu Birmingham bude i nadále podporován. Já si myslím, že to není naším úkolem. Není naším úkolem eh, tedy se zabývat tím, jestli Birmingham, konkrétně Birmingham, bude mm, podporován nebo ne. Já si myslím, že naším úkolem je to, abychom tady stanovovali jasná kritéria, ale abychom z toho nevyvozovali jasný seznam měst, eh, protože to by vedlo ke sporům ve členských státech. Samozřejmě, že jedna věc je jasná. Pokud bude určitý seznam, tak už nebude možnost to později změnit. A proto si myslím, že ta cesta, kterou navrhujeme my, je účinnější, je efektivnější i pro samotná města a regiony. A byla bych ráda, kdybyste mi k tomu řekli svůj názor. Děkuji. Jan Olbricht. Děkuji a slovo má Jan Olbricht. Děkuji, paní předsedající. Eh, já chciałbym... Eh, eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych v první řadě poděkovat zástupcům regionu a měst, nejen tedy za jejich příspěvky, ale i za dokumenty, které nám předali. A chtěl bych se zaměřit na celou řadu věcí, které se zmínili ve svých prezentacích. Navzory tomu, že tady jsou určité prvky, které mohou být možná interpretovány odlišně nebo vnímány odlišně jednotlivými orgány, například eh, jsou zde prvky, které jsou společné pro všechny tyto orgány, nicméně na druhé straně jsou zde určité aspekty, které odlišují tyto jednotlivé orgány, což je přirozené, protože potom by tady nebyla potřeba mít eh, tyto zástupné orgány. Takže k těm důležitým otázkám. První věc, která zazněla jednak v příspěvcích a je obsažena i v daných dokumentech, je otázka více úrovňového řízení a zprávy. Především otázka partnerství a kodex chování. Nyní vzniká určitá otázka, protože komise probírá eh, otázku obsahu eh, kodexu chování s radou. Myslíte si, že tento dokument by měl být dokumentem na celoevropské úrovni a nebo Eh, že by tento dokument by měl ponechán na vyjednávání mezi členskými státy a jejich partnery. Chceme mít tedy jeden model a nebo ne. Týká se to takzvaných partnerských dohad, partnerských smluv, jinými slovy, kdo má být tím partnerem, jaká by měla být definice daného partnera, kdo by měl být přizván ke spolupráci v oblasti těchto partnerských dohod. Jak bychom to měli vnímat a jaké by mělo být proporcionální zastoupení ze strany místní samozprávy a regionálních orgánů? Je to velice citlivá otázka, protože je spojená s programováním fondů na národní úrovni a mělo by být naprosto Jasné, měli bychom se na tom dohodnout, ale otázka zní, zda bychom to měli dohodnout na celoevropské úrovni, a nebo zda bychom to měli ponechat členským státům. Takže to je otázka na vás. Co se týče partnerských dohod, je tady celá řada prvků, které jsou velice důležité. Jedním z nich je seznam měst, jak zmínila paní zpravodajka, zpravodajkyně paní Krell v podstatě návrh, který bychom podpořili v Evropském parlamentu, nebude seznam jako takový, ale spíše ta kritéria. Kritéria, která by měla být vytvořena na národní úrovni, protože nemůžeme použít jednotný přístup nebo jednotná kritéria pro všechny, čili budeme hovořit o těch kritériích, které se týkají pětiprocentních alokací. To je velice důležité eh, podstatě, jak bychom mohli vyřešit tuto otázku seznamu. Co se týče návrhu nařízení, tak bych navrhl, abychom vypustili odkaz na platformy. Platformy městského rozvoje. Hovoříme eh, o těch partnerských smlouvách. Další věc, kterou se zmínili v dokumentech, je strategický rámec. Nebo spíše, co by mělo být právním statutem tohoto strategického rámce a také máme nedávný návrh ze strany zpravodaje. Strategický rámec. Měl by to být legislativní akt nebo akt přenesené pravomoci. My si myslíme, že by to měl být legislativní akt. Otázka je ovšem zatím otevřená. A vy jste se k tomu také vyslovili ve vašich dokumentech. Týká se to klíčových aktivit a vztahu mezi fondy. Takže váš příspěvek je tady zcela zásadní k tomuto Další věc, o které jste se zmínili, se týká ERDF, investic do regionů, které jsou více vyvinuté. Týká se to také tematických koncentrací, které nějak nespochybňujete. Tady probíhá celá řada diskusí a já se ve své zprávě pokusím navrhnout Evropskému parlamentu, aby vypustil toto omezení. omezení, které se týká investic do více vyvinutých regionů. Komise to vidí jinak a já si myslím, že krize odůvodňuje vypuštění tohoto omezení. Takže na závěr bych vás rád požádal, abyste mi sdělili, jaký je váš názor a jaká by měla být optimální forma tohoto kodexu chování a především na jaké úrovni by měla být definována. Děkuji mnohokrát a nyní obecná poznámka. Vážení kolegové, ten seznam je tak dlouhý, že prosím, pokuste se hovořit maximálně tři minuty ve svém příspěvku a zaměřte se pouze na to, na co mohou odpovědět naši kolegové, které jsme pozvali. Tím Joachim Celer. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval zástupcům měst a obcí, že mezi nás přišli a že nás tedy povzbudili v tom, abychom pokračovali na započaté cestě. Rád bych eh, vstoupil do té národní diskuze, do diskuze na národní úrovni, která již bez, bez tak začala. Řekli jsme, že v dalším programovém období se budeme eh, řídit především strategii Evropa 2020 eh, od hlavních nejdůležitějších vlád slyšíme, že budou podporovat hospodářský růst, zaměstnanost na základě prostředků politiky soudržnosti, vzhledem ke krizi, které čelíme, které čelíme. Nicméně se znepokojením konstatujeme, že jsou to především ty země, které nejvíce profitovaly z politiky soudržnosti, i pokud jde o konkrétní částky. To jsou totiž země, které nejsou schopny eh, vyžadovat ty prostředky v následné eh, výši, implementovat to tak, eh, abychom, a my teda v důsledku toho musíme vymýšlet jiné finanční nástroje. V této souvislosti bych rád řekl to, co zmínili již kolegové přede mnou. Rád bych se zeptal komise, jak pokročila do, e, jednání o dohodě o partnerství, o partnerské smlouvě. Měli zač- ta jednání měla začít v březnu. Partnerské dohody jsou uzavírány na úrovni národních států, členských států a proto bych se rád zeptal, jak je zajištěna účast regionů, kdo za, regionu, kdo za regiony hovoří, jestli členské státy, anebo jestli komise je garantem toho, že regionální témata budou dostatečně zohledněna. A kromě toho městská e, témata. E, hovořili jsme o tom minimálním podílu 5% v rámci celkové alokace jednotlivým členským státům z diskuzí, které jsou vedeny v rámci komise a z diskuzí, které jsou vedeny těch, kteří vytváří operační programy, jsem pochopil, že 5% není moc, moc peněz a za druhé, že priority jsou jiné a sice jsou to cíle strategie Evropa 2020, respektive růst a zaměstnanost Města jsou v této souvislosti velmi důležitá, to znamená, že by jim měla být věnována eh, zásadní podpora. Ty města, města tady nejsou dostatečně zdůrazněna v rámci financování. To, co se k nám dostalo z rady, také nehovoří o tom, nebo nenaznačuje, že by bylo možno dosáhnout dohody některé členské státy se spojily, říkají si přátelé lepšího eh, financování, eh, Friends of Better Spending, pak jsou tu jiné členské státy, které si říkají Friends of Better Cohesion. A my si musíme uvědomit, že v politice soudržnosti eh, se musíme zabývat právě regiony. Ty jsou nejdůležitější. A kromě toho je tu jedna otázka, kterou bych rád položil zástupcům těch oblastí, kterým říkáme oblasti cíle 2, podpora růstu a zaměstnanosti. Rád bych se vás zeptal, jak se stavíte ke kvótám, které navrhuje komise. To znamená 50 ESF, 50 na inovaci, podporu malých a středních podniků, energetickou účinnost a pouze 20 by mělo být eh, určeno na vlastní témata a vlastní cíle. U těch přechodných transitních území jsou ty kvóty o něco nižší, přesto bych se vás rád zeptal, jak to hodnotíte. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Maria Rigonitares, prosím. Sí, muchas gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem přišla trochu později a omlouvám se. Musela jsem totiž být v jiném výboru a nevyslechla jsem si příspěvky našich hostů, ale zaznamenala jsem e, to, že je nutné hledat efektivitu a je třeba, abychom dokázali ty finanční prostředky nějak mezi sebou slučovat. Eh, výzvy před městy jsou eh, velké. Místo starosta Birminghamu hovořil jasně, všem nám jde o efektivnost, synergie a do plňkovost eh, těch fondů mezi sebou. Města musí vést dialog s představiteli místních samozpráv, kteří nejlépe znají potřeby občanů v místě a e, vědí, jakým způsobem vést aktivní politiku v oblasti zaměstnanosti, především teď v období krize. Jsme pro synergie a e, doplňkovost fondů a jejich lepší e, řízení a využívání. Evropský sociální fond je jedním z hlavních nástrojů a nutných nástrojů v tomto období krize ale nemůžeme ho zbavit jeho základních eh, charakteristik. Je třeba se shodnout na tom, jak pracovat lépe, eh, jak eh, se navzájem pokusit sladit ty potřeby. Paní Krell hovořila, že je třeba vycházet ze společného finančního rámce, jít cestou účinnosti a dialogu se všemi nevytvářet další platformy, ale zlepšovat to, co již existuje. A snažit se o efektivitu. Protože občané od nás očekávají nějaké reakce. Pan Kadek je další, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný, e, jenom pár připomínek k příspěvkům našich hostů. Chtěl bych jim především poděkovat za jejich přítomnost a příspěvky k budoucí politice soudržnosti. A dovolil bych si připomenout zásadní roli parlamentu v této budoucí politice soudržnosti. Chci také poděkovat Konstanci a Lambertovi za odvedenou práci a zdůraznit případnost toho, že tady máme dva zpravodaje eh, u tak významného dokumentu. Myslím, že to je svým způsobem určitá lekce do budoucna i pro další výbory. A k tomu, co řekl Jean-Yves Rodrian z CRPM. Já bych chtěl říct asi tolik. I když ta makroekonomická podmíněnost eh, pro kterou jsme někteří z nás eh, dost hořeli, tak si myslím, že by to teď mohlo představovat určité zablokování. Pro nás tomu tak ale nebude. Myslím si, že jsem z těch, kteří se domnívají, eh, drahý Jean-Yves, to platí pro všechny regiony, e, se musí e, zúčastnit také toho e, řešení nedostatku finančních zdrojů, veřejných zdrojů, deficitu v této oblasti a musí nést ty Eh, určité eh, náklady, eh, určité výzvy, více odpovědnosti, proč ne? Ale zároveň jsou tady určitá omezení, která z těch deficitů veřejných financí planí a vyplývají a to je třeba E, také zohlednit. E, komunikační techniky musí být e, opravdu zásadní. Chci říct komunikační kanály, internet, vysokorychlostní internet a tak dále. To je pro politiku soudržnosti opravdu prioritou. A k tomu, co řekla paní kolegyně Sabá. Já si myslím, že je důležité ty fondy soustředit do těch 11 priorit. Je tady ta strategie Evropa 2020, to je důležité, ale kladu si otázku, na případnosti toho požadavku eh, evropských regionů ohledně volného výběru těch eh, koncentrací. Takovýto výběr by mohl, opakuj, mohl vést k tomu, že by se určité věci překrývaly, že by se rozmělňovaly takže na to pozor. Tolik jsem asi chtěl říct, paní předsedkyně, v tuto chvíli. Každopádně práce, která byla odvedena spolu eh, s pravodají, je excelentní a eh, další připomínky a pozměňovací návrhy to jistě ještě doplní. Děkuji. Další je marie Teresa Sanchez Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla všem poděkovat eh, všem, kteří přišli a kteří se s námi podělili o své názory, velmi cené při vypracovávání eh, budoucí politiky soudržnosti. Tady máte v Evropském parlamentu skutečného spojence pro ambiciozní politiku soudržnosti a pro politiku partnerství. To myslím, že je třeba zdůraznit. Myslím, že máte skutečně pravdu, když trváte na tomto eh, principu partnerství, aby každý místní a regionální orgán Eh, mohl přispět na koncepci důležitých projektů odpovídajících evropské strategii. Dva aspekty, když dovolíte. Pokud politika soudržnosti je politikou investic na úrovni eh, územních celků, a na tom se asi shodneme, eh, tak je třeba samozřejmě brát v ohled diverzitu, to je ten případ, a musíme také myslet na Evropu budoucnosti a dlouhodobé strategii. Evropské investice investice nenahrazují národní eh, investice, eh, musí přinést, jak všichni víme, eh, přidanou hodnotu ke společným projektům a k partnerství. Chci tady připomenout, že Evropa nemůže jít proti principu subsidiarity při definovaci partnerství. Ten nemůže být nějakým způsobem závazný stoprocentně, ale může být podporován. Domnívám se, že formulace, kterou navrhují naši zpravodajové, ohledně partnerství v tom obecném nařízení odpovídá vašim očekáváním. Oni vysvětlují partnerství tak, že to bude samozřejmě odpovídat institucionálnímu rámci, ale e, také příslušnému, e, při, e, přiměřenému, přiměřené úrovni územní a že tedy bude jak v přípravě, tak při realizaci plně respektován duch tohoto partnerství. Také chci pozdravit myšlenku kompromisu kolem, toho makro, kolem té makro ekonomické podmíněnosti. Myslím si, že to je velké téma a myslím si, že tento kompromis nás posune dál. Chci říct, že reálná e, forma spolupráce, e, efektivní e, forma spolupráce je neopominutelnou podmínkou našeho úspěchu v této chvíli a, jak řekl kolega Kadek, partnerství znamená také účast na nutném posílení stability. A děkuji. A teď je tady další pan kolega. Poděkovat všetkým zástupcům. Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat všem zástupcům našich partnerů, kteří se dostavili. Já je chápu, protože v minulosti jsem byl primátorem města, byl jsem také předsedou samoz, eh, kraje, takže s nimi souhlasím v tom, že musíme umožnit regionům, aby měli dostatečný manevrovací prostor, aby mohli mít hlavní slovo do čeho se budou investovat finanční prostředky. 90% věcí, které zazněly, s těmi souhlasím, ale dal bych jeden konkrétní příklad, o kterém můžeme dále hovořit. Zazněla jedna věc, že některé regiony zateplují budovy a jakou to má přednou hodnotu pro Evropskou unii. Tady bych chtěl říct jednu věc. Já, když jsem nastoupil do funkce, Eh, předsedy kraje, tak jsem si udělal audit všech budov, všech činností, které spadaly do mé eh, kompetence a zjistil jsem, že například ve školství, pokud mám ohromné energetické úniky a pokud budu investovat do zateplení, což se mi vrátí za několik eh, měsíců, tři, čtyři měsíce, tak tím, že to udělám, efektivně ovlivním životní prostředí, snížím skleníkové plyny, finanční prostředky se mi vrátí, takže to mohu potom použít na lepší vzdělávací aktivity. A to dávám jako příklad. To je skutečně smysluplné, abychom investovali do zateplení některých budov, protože získáme finanční prostředky na to, abychom se přiblížili k Evropě 2020. Balík financí je omezený. Někdy jsem se musel rozhodnout, zda se zaměřím na inteligentní školu a nebo na zateplení budov. Pokud to použiji na inteligentní školu, tak to musím udělat smysluplně, ale pokud to udělám na zateplení některých budov, tak získám z dlouhodobého hlediska investice i na tu inteligentní školu. Takže je důležité, abychom tyto věci promysleli a zajistili maximální přednou hodnotu vůči Evropě 2020. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Scott Manis. Thank you very much. Um. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Chtěl bych se změřit pouze na jednu věc. Ve vašem eh, dokumentu je jedna věc, kterou bych rád citoval. Jedná se o místní zastupitelstvo, které musí být bráno jako zainteresovaná strana. Je to z dubna roku 2012 a je to z dokumentu CEMR. V té první části jste napsali CEMR Eh, si myslí, že musíme podporovat eh, územní soudržnost. Zde poukazujete na stávající situaci, která se týká možných finančních prostředků pro soudržnost. A začínáte bodem 1, kde uvádíte, jsme rádi, že dochází eh, k tomu, že finanční prostředky pro teritoriální soudržnost jsou zachovány. To je ale jenom částečně pravda, protože pokud si propočtete návrh soudržnosti ze strany komise, který byl vydán v létě loňského roku, tak finanční prostředky na soudržnost vylučují ten nástroj propojení Evropy. Já nevím, jestli to máme vyloučit nebo zapojit, to je otázka, ale tyto finanční prostředky, které byly dříve vyčleněny, jsou minus 5,1%. Tak, tak to je to naplánováno. A z tohoto důvodu ve vaší druhé části, kde hovoříte o absorpčních stropech 7, 8, 9, to jsou tyto body, tak opět eh, jste napsali CMR. Členové CMR jsou proti stanovení těchto eh, strojů na úrovni HDP. Tento práh eh, v podstatě mm, nezobrazuje potřebu v dané situaci. 2,5 to je tedy z toho omezeného rámce prostředků a pokud eh, to by to bylo možné, měli bychom více prostředků, pokud tam máme těch 2,5, tak to bude více financí, ale v zásadě bych chtěl podpořit vaše stanovisko, které se týká toho 2,5. Navrhuji, pokud se dostaneme do situace, kde finanční prostředky nebudou stejné, tak jak je tomu nyní, což se může stát, protože ta situace není snadná v Evropě z hlediska financí, tak při nejmenším bych navrhl, abychom zvážili situaci, kde necháme interval daného stropu. Nyní to máme 0,5 HDP, 3,2 a záleží jak se vedete. Pokud máte 40% HDP, tedy průměr, tak máte 3,7. Pokud máte 75%, tak dostanete 3,2. Pokud budeme aplikovat stejný princip, který byl navržen komisí, tak skutečně nevím, kde to změnili. Možná to nezmění. Alespoň tak to tady nenapsali. Nemá to nic společného s MFF, s víceletým finančním rámcem. Pokud tam máme 2,5, máme 0,5 na obou stranách ty finanční prostředky v podstatě budou stejné. Nebudeme investovat více nebo šetřit, ale při nejmenším se částečně pokusíme vzít v úvahu to, co jste uvedli v tom bodě 8, že tady jsou velké rozdíly, které se týkají méně rozvinutých regionů, pokud tam tedy dáme jedno fixní číslo. Což je můj návrh, můžete to zvážit, protože žádat o vyšší strop to nebude snadné. A Další věc, seznam měst. Skutečně podporuji pana Olbrichta, paní Krell. Pokud napíšeme seznam měst, dovedete si představit, jak bude obtížné nejen z ekonomického, a především politického hlediska to obhájit. Nikdo neví, jak se bude vyvíjet situace na národní úrovni, regionální úrovni, ten život je dynamický a je lepší, když spíše vypracujeme Eh, určité principy, kritéria a potom tato kritéria můžeme aplikovat. Ale pokud to budeme aplikovat na nové subjekty, které se mohou měnit, ale pokud budete mít daný seznam měst, tak eh, nakonec eh, budete muset měnit kritéria, abyste to mohli napasovat doslova na ten daný seznam měst. Takže tomto ohledu nesouhlasíme s posledními příspěvkem a podporuji naše zpravodaje. Děkuji, pan Derek Van. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, I of course uh, agree on what... Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já souhlasím s celou řadou návrhů a myšlenek, které předložili kolegové z různých regionálních organizací a a samozřejmě souhlasím i s tím, co říkali naši kolegové. Šlo především o tom, jak do, dosáhneme toho, eh, co jsme si přece vzali. Někteří kolegové hovořili o úloze regionu, protože právě regiony by měly sehrát v této souvislosti velmi důležitou roli. Eh, jde o to, aby tematické priority byly určovány na regionální úrovni. A já bych se rád zeptal, jak toho dosáhneme. My samozřejmě Můžeme změnit znění těch dokumentů, ale e, nejsou důležitá slova, důležité jsou skutky. To znamená, že já bych rád slyšel od kolegů, jak toho dosáhneme. Příslušné návrhy by byly pro nás velmi užitečné, pro výbor. A kromě toho bych se rád vyjádřil k tomu, co říkal pan Tilsley. Eh, co říkáte co říkáte volbám eh, minulý týden, rád bych vám poblahopřál. Já tady v každém případě souhlasím s panem Tilslim v tom, že města jsou důležitým motorem hospodářství, ale zároveň se domnívám, že pokud budeme investovat do měst a do urbánních oblastí, tak musíme zaručit, že ty investice nebudou ku prospěchu pouze měst, ale že budou ku prospěchu širších oblastí, ať už jim budeme říkat městské oblasti, urbání oblasti nebo dokonce rurální venkovské oblasti. My musíme prostě zaručit, že investice do měst budou ku prospěchu širších dalších oblastí. A proto bych se rád zeptal pana Tilsiho, jak chce zaručit, že, se tomu, že tomu tak bude. Že tady e, bude zaručeno, že investice do měst budou ku prospěchu širších oblastí. A konečně poslední věc, e, byla tu řeč o seznamu měst. Já si myslím, že to by byla chyba. E, pokud se podíváme na Velsku příkladu, tak my tady nemáme větší města, máme tady pouze menší města. Měli bychom zkrátka stanovit kritéria a nechat to na členských státech. Eh, ale zároveň musíme zaručit, aby do toho byly zapojeny i regiony, tak aby v tom, eh, do toho měli co mluvit. Děkuji. Děkuji a nyní François Franzi, prosím. Eh, Děkuji paní předsedkyně, dvě připomínky. Nejprve k tomu, co nazýváme makroekonomickou podmíněností. Tady se hodně kritizovala tato věc ze strany komise údajně Francie by měla být velkým zastáncem tohoto principu ale e, politické podmínky se ve Francii zdá se změnily definitivně. Dá se tedy očekávat nějaký jiný přístup? To je má první otázka. Za druhá e, zásadní věc, e, vyvážené partnerství mezi jednotlivými entitami od místní až na, té, na, na nadnárodní úroveň. Unie definuje priority, regiony by měly definovat své potřeby a mělo by se tedy, měl by se vést dialog mezi prioritami a potřebami a pak vzniknou skutečně dobré výsledky i pro ty e, fondy. E, všechno bylo strukturováno mezi těmi partnerskými smlouvami mezi Unií a státy. Tady je, já podporuji návrhy zpravodajky ten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 smlouva, partnerská smlouva by měla asociovat regiony, ale možná, že bychom to měli vést ještě dál a měla by tady existovat možná možnost eh, přímého dialogu mezi Unií a regiony. Je tady totiž další potíž. Víceletý finanční rámec eh, je definován v obtížích příliš pozdě. Rok 2013 nastane velice rychle a eh, na, tu, na to vyjednávání bude obrovsky málo pro času, to pak vznikají věci, které, kterých člověk lituje během celého eh, toho období eh, a tady by litoval od roku 2014 až do roku 2020, takže mechanismus dialogu a zapojení regionu musí být opravdu operativní. V návrzích komise navíc je znát určitá potřeba diferencovat eh, přístup podle specifických potřeb regionu a ty regiony se od sebe hodně liší, ale nakonec je jediné kritérium suma sumarum rozvoj, úroveň rozvoje. A já si myslím, že třeba to trošičku rozšířit. V návrhu komise se z mého pohledu vůbec nehovoří o e, implementaci článku 74, konkrétně o ostrovech. Tady bychom asi měli být trochu e, image, e, jaksi prozíravější a mít více obrazotvornosti Eh, pak je tady otázka eh, účinnosti u těch eh, regionálních programů takže zase, pokud by šlo jenom o nějaké zvyšo, umělé zvyšování produktivity, tak to možná není až tak zajímavé. Pokud by šlo o větší míru flexibility, tak to by začínalo eh, být zajímavé a měli bychom asi i o těchto věcech eh, eh, hovořit a když se tady hovoří o obecné politice pro 500 milionů, nezapomínejme na ty drobné menšiny s jinými potřebami. Prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl samozřejmě poděkovat za tu příležitost diskutovat tady tato důležitá témata se zástupci eh, asociací samozpráv. Chtěl bych také <coughs> poděkovat eh, zpracovatelům, že akceptovali většinu připomínek právě od eh, přítomných zástupců. A nyní mi dovolte, abych na diskutující přenesl několik otázek. Za prvé, jakým způsobem hodnotíte zahrnutí principu partnerství do obecného návrhu nařízení, jestli jste s tím spokojeni, jestli je dostačující. Druhá otázka, jestli nepostrádáte jako představitelé asociací na evropské úrovni nějaký formalizovaný způsob komunikace s institucemi Evropské unie, komisí, s parlamentem a tak dále. A třetí otázka se týká eh, případné překážky v efektivní aplikaci principu partnerství, eh, kde se domnívám, bychom mohli využít kapacit, eh, které jsou dány prostředky technické pomoci, které jsou alokované pro daný členský stát, které by se pro budování těchto kapacit dali využít. Jaký je váš názor na tuto oblast? Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní bych rád předal slovo panu Taradašovi, který je předsedou eh, výboru pro zahraniční záležitosti a který přichází z Toskánska. Takže máte slovo, prosím, dvě, tři minutky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jménem regionu Toskánska, mám na starosti evropské záležitosti v našem regionálním parlamentu a mám tři dotazy, které se týkají podmíněnosti, makroekonomické podmíněnosti, dále partnerských smluv nebo dohod a e, systému finančního řízení. V první řadě bych chtěl říci, že souhlasíme e, s hodnocením, e, které bylo poskytnuto ze strany spolu a také celé řady řečníků, kteří se zmínili o makro podmíněnosti. Toskánsko si myslí, že závazná politika soudržnosti a stanovení určitých makroekonomických principů na národní úrovni by v podstatě si protiřečilo z ekonomického hlediska, protože zdroje pro rozvoj a růst nemohou být definovány a nemohou být definovány v rámci eh, politiky finanční stability. Chceme mít tedy určitá omezující opatření, která potřebujeme a potřebujeme určitý systém, který by řešil danou situaci. Máme ekonomickou krizi, která přerůstá v politickou krizi a evropské regiony se musí neustále řídit myšlenkou federální unie Evropy. To je zcela zásadní, pokud nechceme, aby vzniklo ohromné riziko pro demokracii, která by byla zničena na evropské a regionální úrovni. To je pozměňovací návrh 44. Dále, co se týče partnerských smluv, článek 5 obecného nařízení o strukturálních fondech, zde se hovoří o klíčové úloze regionu. A víme, že v Radě vznikly určité pokyny, které chtějí eh, zúžit eh, rozsah působnosti tohoto článku a chtějí vyloučit eh, zapojení regionů, co se týče přípravy těchto partnerských dohod. To zmínila celá řada řečníků. Já si myslím, že zapotřebí bránit plnou účast ze strany regionů, takže souhlasíme s pozměňovacími návrhy, které předložili zpravodajové. A otázka finančního systému, to je odbornější záležitost, ale v tomto ohledu věříme, že rozšíření systému finančního řízení, eh, že bychom vytvořili systém, který se uplatňuje v oblasti společné zemědělské politiky a daných fondů. Myslím si, že nemůžeme eh, uplatnit úplně stejný systém všude, protože ty systémy se vzájemně od sebe liší. Máme jednak strukturální fondy, Strukturální fondy by měly být vnímány z hlediska jejich trvání, životnosti daných projektů, takže ty nemohou být předmětem ročních eh, revizí, které se uplatňují v rámci zemědělství. Děkuji vám. Eh, dvě, tři minuty teď pro zástupce komise, prosím. Děkuji. Jménem komise bych eh, chtěl poděkovat výboru REGI za zorganizování této diskuze. Je důležité, abychom vyslechli názory jedních i druhých a ono to také potvrzuje náš dojem, že návrhy komise byly eh, skutečně tím, eh, co to všechno nastartovalo, a že jsou také poměrně výrazně podporovány. A rozprava také E, napomáhá tomu, aby se ještě zlepšilo to, co bylo předloženo. Vítáme to. Jeden e, zásadní bod, který je podle mne v centru toho, o čem tady diskutujeme. E, prožíváme velmi obtížné hospodářské časy. Komise se domnívá, že politika soudržnosti může hrát významnou roli pro vytváření růstu a zaměstnanosti. Potřebujeme k tomu dvě složky. Za prvé, silné nasazení, eh, eh, co se týče realizace Evropy 2020 a za druhé silná mobilizace všech aktérů na místní, regionální, národní a dalších úrovních. Potřebujeme obojí, nemůžeme mít jednoho bez druhého, nemůžeme mít koncentraci bez regionálního zapojení, ani obráceně by to nefungovalo. A eh, to se dostáváme vlastně k těm partnerským kontraktům a k tomu, jak by to mělo fungovat. Tady bych chtěl ještě eh, zdůraznit to, co tady již možná zaznělo. Eh, smlouva, partnerská smlouva je vlastně smlouvou mezi eh, je takovou dohodou mezi komisí a členským státem v duchu partnerství a my to opravdu tak vnímáme. E, a e, také pan Zale vlastně se na toto ptal. Ptal se, jak zajistíme tu implementaci e, partnerství právě článkem 5, což je právní vlastně Eh, závazek a člen eh, Evropská komise to bude velmi bedlivě sledovat. A ještě k tomu, co řekl pan Alfonsi a eh, k jeho otázce zapojení regionu. Samozřejmě ta smlouva, partnerská smlouva je mechanismem mezi velkým objemem různých partnerů, ale vyjednávání operačních programů to je v rukou členských států a těch členských státech, kde je velká a silná regionální struktura, tak my, komise, budeme vlastně vést eh, tato eh, jednání s řídícími orgány, kde jsou často regiony velmi přítomny. Eh, takže je tam role pro regiony. A ještě k nějakým dalším bodům, které se toho týkají. Tematická koncentrace. Samozřejmě, tematická koncentrace musí zohlednit skutečnost, že tady existují různé potřeby že v těch regionech a proto také komise navrhuje, aby ten mechanismus mechanismus byl eh, vlastně takový eh, mechanismus agregátního typu a aby se tak mohli lépe eh, vzít v úvahu potřeby jednotlivých regionů. A teď ta makroekonomická podmíněnost. To je poměrně obtížná záležitost. Chtěl bych tady upozornit výbor na to, že návrh komise se netýká jenom toho, jak ty peníze rozdělit a návrh komise je eh, progresivním eh, nástrojem, který se snaží propojit výrazné ekonomické eh, otázky s programováním. Eh, pokud se podíváme na článek 10, tak se jedná o dialog mezi komisí a členským státem o eh, partnerské smlouvě. A pokud všichni vnímáme partnerskou smlouvu jako mechanismus, ve kterém jsou zapojeni eh, kromě členských států také regiony a další aktéři, tak už je ten celý proces mnohem komplexnější. Pojem sankcí a tak dále, to by skutečně komise vzala v úvahu až úplně poslední fázi. A úplně poslední věc na závěr, která se týká e, rozvoje té, e, teda e, vytvoření té platformy rozvoje měst. Komise si nemyslela, že by to bylo potřeba tady mít novou institucionální strukturu. Struktur máme dost. Návrh komise vyšel z toho, že tady vidíme potřebu posílit určitou kapacitu pro podporování výměny zkušeností, tak jak to také kolega Steele si řekl, e, v oblasti udržitelného rozvoje měst a, e, a implementace programů. My ten e, zájem a tu potřebu tady stále ještě vnímáme a s tím bych skončil. Děkuji. A teď budeme postupovat následovně. Slovo dostanou všichni předsedové a pokud máme dost času, tak kolegové ještě mohou sformulovat specifické požadavky. Takže nejprve bude hovořit pan Ledrian. Děkuji, pane předsedo. Dovolte několik poznámek doplňujícího charakteru po, po mém prvním příspěvku. Chtěl bych poděkovat nejprve jednotlivé přispívající za e, jejich slova a také jsem tady vnímal určitou konvergenci našich názorů v té rozpravě. Chtěl bych panu Alfonsimu říct, že jsem zde jako předseda konference e, přímořských e, a vzdálených regionů. Ne, zastupuji tady ani stávající francouzskou vládu, ani budoucí, i když mám hluboká, e, i když jsem člověk hlubokého přesvědčení. E, co se týče těch vzdálených oblastí, okrajových oblastí konkrétně, tak bych e, chtěl říct jak panu Alfonzimu, tak některým dalším řečníkům, že to, co nás vede k tomu, že jsme přišli s návrhy, které jsme předložili, je právě to, odkud vycházíme, jaké zastupujeme regiony a obavy, eh, které eh, tady zazněly, které zazněly konkrétně z Velsu a e, z Birminghamu. To jsou obavy, které jsou skutečně vlastní e, celku našeho e, uskupení, proto jsme také přišli s pozměňovacím návrhem ohledně ostrovu a ono to také vysvětluje naše obavy ohledně těch infrastruktur a jejich eh, vlastně nárokovatelnosti eh, mezi regiony, bohatými a menší, méně bohatými, protože náš intervenční, naše intervenční osa je prostě periferální. A když si vezmeme eh, otázku třeba vysokorychlostního internetu, tak i bohatý region, pokud je na okraji, tak je handicapován a omezit tu znemožnit umožnit bohatým regionům, aby toto nemohli také čerpat, tak to eh, je velmi záporné, proto jsem to také zmínil. Eh, platí to pro komunikace, platí to také pro dopravu, pro naší organizaci eh, těch námož- přímořských vzdálených oblastí je to důležité, protože jsou mezi nimi i oblasti bohaté, které by neměly být vyňaty. Zároveň ještě dovolte poznámku ke tematické koncentraci. My jsme pro. Přitom by si člověk mohl myslet, že organizace jako je naše, e, ta by to chtěla spíš tak jaksi rozvolňovat. Ne, ne, ne, my jsme pro, ale myslíme si, že obsah e, těch tematických celků by měl být dostatečně otevřený, aby každý region tam mohl nechat zaznít své specifické potřeby v rámci tedy samozřejmě těch obecných e, směrů, co se týče energetiky, výzkumu a Evropy 2020. Já tady nevidím nějaké rozdílné postoje mezi tím, co jsem řekl a co zaznělo z úst jedních jedných i druhých ohledně této koncentrace. Je prostě třeba, aby tato koncentrace byla důmyslná, chytrá. Jinak na druhé straně stolu nebude sedět žádný partner aby e, tedy provedl tu kompenzaci e, na národní úrovni. K otázce partnerství a k tomu, co řekl pan Olbricht, který k nám e, měl celou řadu otázek a ostatní také hovořili o tomto tématu. Pro nás, pro e, naší konferenci, e, tady musí být e, vlastně ten základní rámec evropský. Ono to bylo původně napsáno, pak to bylo vlastně staženo, aby Evropský parlament ten definitivní text mohl předložit protože ono by jinak tady existovalo příliš mnoho rizika, že by se Eh, zdůrazňovali ty regionální eh, charakteristiky v tom partnerství. Je třeba, aby tady existoval určitý kodex a aby to mělo celé evropský charakter. Nicméně, aby to partnerství fungovalo dobře, tak naše konference ve svých dokumentech zdůrazňuje koncepci takzvaného územního paktu. To znamená, že paralelně eh, k tomu partnerství mezi unií a členskými státy ohledně e, generace nových e, fondů soudržnosti by existoval ještě územní pakt vnitřní pro každý členský stát specifického charakteru podle e, počtu regionů, jejich specifických rysů. Prostě tento územní či teritoriální pakt byl takovým nástrojem pro to, aby tady existovala aktivní subsidiarita a ne pouze subsidiarita formálního charakteru. A v závěru bych chtěl ještě říct něco k tomu makroekonomickému podmínění. E, naše konference není eh, eh, příliš eh, tomu nakloněno. Pokud jsem ovšem přišel s určitými kompromisními návrhy v této oblasti, tak je to proto, že nakonec takový nějaký kompromis vznikne. A my jsme v předstihu chtěli ochránit zájmy našich regionů, které jsem tedy chtěl ve svém úvodním příspěvku již formulovat. A tak si myslím, že jsem vlastně reagoval na většinu vašich otázek, či ty hlavní a na většinu vašich připomínek a děkuji, že zohledníte do budoucna ve vašich dokumentech, vašich nástrojích i naše regiony, vzdálené a e, přímořské regiony. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za vaše připomínky. A nyní má slovo paní Michelle Sabon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych jako kolegách také chtěla poděkovat za dotazy, které zazněly a odpovědi, které můžeme poskytnout během tohoto dopoledne. v podstatě je tady určitý požadavek ze strany regionů. A zaznělo to dnes dopoledne, protože úloha regionů je klíčová. Klíčová eh, přinejmenším do budoucích let. Já bych eh, chtěla zmínit pouze dva, tři body, protože zazněla celá řada otázk, otázek, které odpověděl už pan Ledrian. Co se týče eh, tematických koncentrací, pochopitelně jsme pro. Musíte si uvědomit takzvanou inteligenci území, abychom se E, vyhli tomu, že se to prostě rozptýlí a otázka inteligentního rozvoje nám umožní, abychom se vyhli e, rozptýlení těch zdrojů a promrhání zdrojů. Tady záleží na důvěryhodnosti regionu a na daném kontraktu. Schromáždění evropských regionů obhajuje tuto otázku úlohy regionu, protože eh, každý členský stát má své vlastní zájmy a regiony mají často jiné zájmy. Víte, že regiony jsou na různé úrovni kompetencí a eh, z legislativního hlediska máme velice důležitou úlohu, jsou takové malé státy, takže si musíme uvědomovat, jaká je situace v terénu. Co se týče partnerství, Zazněla tady otázka eh, společné komunikace, jak komunikovat eh, se evropskou komunikací a také technická podpora. Ano, jsme pro, protože to by nám umožnilo rozšířit eh, naše území a posílit všechny kompetence v regionu. A na závěr, myslím, že bychom měli pracovat i na jiných fórech. Je důležité, že se zabýváme regionální politikou. Musí se tedy jednat s regiony a tato politika se musí prosazovat v rámci regionu. To znamená, že musíme zapojit také naše spoluobčany, musíme jim prokázat, že takto bráníme ten princip subsidiarity. A na závěr, ano, jsme pro aby tady byla eh, záruka efektivních partnerství ze strany tedy evropských institucí Evropské komise. Děkuji. Děkujeme, děkujeme za tyto komentáře a nyní paní Gunnarsson, prosím. Děkuji, pane, pane předsedající, a děkuji také za velmi zajímavé komentáře, které jsme si právě vyslechli. Ráda bych reagovala na tři z položených otázek. Za prvé, vztah mezi městem a venkovem. Část diskuze, která tu zaznívá, eh, mě trochu znepokojuje. Nemůžeme za motory hospodářského růstu považovat pouze města. Musíme si uvědomit, že v naší legislativě musí být dostatečně zdůrazněno to spojení mezi městem a venkovem. Musíme se dívat na celé regiony. Musíme si uvědomit, jaký význam mají právě venkovské oblasti. Právě venkov totiž eh, přispívá eh, k plnění cílů, pokud jde o klima nebo zásobování potravinami, ochranu přírody, životního prostředí a tak dále. Zároveň si ovšem musíme uvědomit, že hospodářský růst dnes nevzniká pouze ve velkých městech, ale že je tomu tak, že v mnoha evropských zemích hospodářský růst vzniká právě v menších městech nebo ve venkovských oblastech. Právě tam jsou dosahována nejlepší čísla, pokud jde o hospodářský růst. A myslím si, že bychom tady v rámci politiky soudržnosti měli zase znova zdůrazňovat tu spojitost mezi městem a venkovem. Podle mého názoru se to týká i toho rámce a toho, jak ho můžeme nejlépe použít. Pokud totiž vztahu mezi městem a venkovem využijeme optimálně, optimálně využijeme i prostředky, které máme k dispozici. A tu takzvanou teritoriální agendu budeme moci více zdůraznit a všichni z toho budou mít větší prospěch. V rámci tohoto legislativního návrhu jsme svědky toho, že eh, se jedná o akt eh, přenesené působnosti. A konečně ještě jedna věc eh, k tomu partnerství. I my se domníváme, že definice partnerství je potřeba. Ta definice musí být zahrnuta do kodexu chování. Víme, že ze strany členských států eh, existují různé návrhy a názory, pokud jde o fungování partnerství. Jsou tu různé názory na to, zda a do jaké míry ta místní a regionální úroveň má být do eh, celého systému vůbec zapojena, do jaké míry tedy eh, orgány na místní a lokální úrovni mají být partnery a ne pouze zúčastněnými stranami. Děkuji. Děkujeme. A nyní má slovo pan Paul Tilsley. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Zaznělo tu mnoho komentářů a je velmi obtížné eh, reagovat na všechny a proto mi dovolte, abych z toho vybral dva aspekty a sice eh, inteligentní specializace a seznam měst. Očekáváme, že operační program eh, identifikuje silné a slabé stránky oblastí, teritorií vzhledem eh, k udržitelnosti a strategie rozvoje. Inteligentní specializace je součástí takovéto strategie a je to zvlášť relevantní v metropolitních oblastech. V rozvíjejících se městských oblastech s, její, s jejich základnou vědění, know-how a s jejich zvláštními konkrétními příležitostmi. Města mají nástroje, jako je jako příkladu ITI, tak abychom, aby mohli použít nástroje rozvoje, aby se staly funkčními městskými oblastmi, kde mohou fungovat funkční partnerství, v univerzity, významní zaměstnavatelé a e, sektory budou růst. Budeme se snažit o více integrované aktivity, včetně rozvoje, výzkumu, vývoje, inovací které jsou pro dané místní hospodářství důležité. A proto jsem tady zastáncem iniciativy v oblasti inteligentní specializace, a to především v oblasti digitální ekonomie, udržitelného eh, udržitelné dopravy a tak dále. Pokud jde o seznam měst, tak já samozřejmě očekávám, že Birmingham bude eh, součástí toho seznamu stejně jako Lipsko eh, a další města. Samozřejmě, že to musí být proces, který bude probíhat na národní úrovni, protože tu musí být jasně stanovená kritéria pro ohodnocení nebo hodnocení toho, jestli dané město bude na seznam zařazeno nebo ne. Já k tomu mám jednu otázku. Bylo to řečeno již v Kodani před šesti týdny. Tuto otázku zmínil pan předseda eh, Barozo. 5% peněz ERDF bude vyčleněno právě na účely měst, podpory měst. Eh, pokud tedy Máme otázku za strukturální fondy. My si musíme uvědomit, že západní Evropa uh, už nebude tolik uh, profitovat z ESF a z ERDF po roce 2013. Já si myslím, že tento závazek tady stále ještě platí. Eh, je to tady eh, částka vyhrazená z ERDF právě pro města a členské státy tady budou muset stanovit ten proces, to znamená, že bude muset stanovit, budou muset stanovit seznam měst, která budou tímto způsobem podporována. Eh, čím dříve, tím lépe, protože jinak bychom ztratili čas při provádění toho programu. To se stalo dříve, při dřívějších programech, a to především v souvislosti se Spojeným královstvím, protože tady jsme neměli žádný alternativní plán, žádný plán B a trvalo dva roky, než jsme provedli ten eh, plán B. Musíme zajistit, že města budou plně zapojena do eh, toho systému vládnutí. Musíme zajistit, že města budou ne- integrální součástí celého rozvoje. To je velmi důležité. Pan Derek Wong se zmínil o tom, že by z té podpory měly eh, profitovat eh, v širší oblasti. Já mohu hovořit pouze za Birmingham, kde znám statistická údaje, statistické údaje. Eh, v každém případě je to tak, že 160 tisíc lidí denně dojíždí do Birminghamu. To znamená, že jakákoliv investice, která bude směřovat do Birminghamu, bude mít širší dopad bude ku prospěchu všech těchto lidí. Birmingham je samozřejmě největší město v daném regionu. A proto investice v rámci strukturálních fondů, ať už to bude ERDF nebo ESF, bude mít širší dopad. Nebude to záležitostí pouze daného města. Děkuji. Děkuji vám. A ještě než ukončím naše dnešní jednání, tak bych chtěl poděkovat všem zástupcem jednotlivých evropských regionálních organizací a vám všem za vaše příspěvky. Chtěl bych vám ještě připomenout, že dnešní odpolední zasedání se koná v jiném zasedacím sále. Děkuji.